Eh, kolegové, kolegyně, dobré ráno. Už je téměř 10 minut po 9. hodině, takže začneme. Vítám vás na celodenním šetření. Máme tady celou řadu zajímavých osobností na našem výboru a práce bude nesmírně intenzivní. Nejprve sdělení, eh, takže pokud nebude žádný pan Gerenc, má přece jenom něco, ano. Já mám jenom takovou technickou otázku. Máme nějakou reakci od pana Ferhojgena, protože pan Schulz ho požádal, aby eh, se znovu zamyslel nad svou eventuální účastí. Jak je na tom? Všechno to mám ve svých sděleních předsedkyně, ale bohužel bez dobrých eh, zpráv. Eh, dostaneme se e, k tomu za vteřinku. Nejprve bych chtěla říct, že tady máme 18 jazyků v jazykovém režimu dnešního jednání. Jak víte, tak všechno je zase na vnitřním okruhu eh, průběžně vysíláno a elektronicky jsou všechny dokumenty eh, dostupné. Rozhodnutí koordinátorů, návrh rozhodnutí eh, z 24. května a 9. června, protože jsme se setkávali poměrně intenzivně, jsou součástí složky a pokud nebudete mít komentáře, tak to budu považovat za schválené. Návrh programu E, toho slyšení 26. června. My teď vlastně hovoříme e, o té další části roku. E, ta slyšení od 26. června do 17. října, to již bylo všechno E, schváleno a pak samozřejmě koordinátoři e, diskutují o dalších e, těch fázích a příštím jednání budete mít to k dispozici v té druhé části. Jsou tam i americké orgány, národní technické orgány a také ještě další výrobci automobilů a podrobnosti budou k dispozici, až je finalizujeme na jednání koordinátorů. Chtěla bych vás také informovat, informovat, že vzhledem k tomu, že je celá řada žádostí o slyšení, tak jsme se eh, s koordinátory dos, eh, dohodli na dalších pěti půldenních jednáních do, v druhé polovině roku. Takže ta druhá polovina roku bude ještě intenzivnější než ta první, bude to nesmírně E, aktivní podzim, velice intenzivní podzim a e, chtěla bych požádat všechny poslankyně a poslanci, aby, poslance, aby to vzali na vědomí a připravili se na to. Takže dostanete ta e, data, ale už teď vám mohu říct, že se jedná o pondělí 10. října odpoledne, úterý 11. října celý den, pondělí 7. listopadu odpoledne a v úterý 8. listopadu odpoledne. Tak budou samozřejmě k dispozici ještě určité uh, určitá okénka volná během štrasburských plenárek. První takové jednání se bude konat již 4. července v pondělí. Večer budeme mít dvě témata. Prezentaci studie, kterou jsme si jako výbor e, e, vyjednali ohledně e, měření v automobilovém sektoru a slyšení pana Justina z Eh, DG životní prostředí. A teď k panu Verheugenovi. Jak víte, tak oficiálně odmítl pozvání na naše slyšení. Bylo mu vysláno oficiální pozvání od výboru a mne osobně a na žádost koordinátorů jsem panu předsedovi Šulcovi eh, zaslala mail, abych ho požádala o intervenci On to učinil, poslal dopis, nedostal nicméně žádnou reakci. Já jsem neformálně hovořila s panem předsedou Šulcem a zatím to teda nevypadá moc dobře, abych byla upřímná. Eh, zkusíme to ještě jednou. Pan předseda Šulc bude kontaktovat také předsedu Junkera. My se k tomu vrátíme, až budeme diskutovat o závěrech. Každopádně musíme tady vést otevřenou diskuzi, abychom jasně řekli panu předsedovi Junkerovi, šéfovi Evropské Evropské komise, tak to, že to skutečně není vhodné, není to přípustné v žádném slova směru, aby bývalí komisaři prostě odmítli účast na eh, jednání výboru, ke které byli vyzváni. Eh, ještě něco eh, stále ještě jsme v kontaktu. On při on prostě, on prostě eh, souhlasil s tím, aby jeho odpověď na naši eh, žádost byla také eh, umístěna na webových stránkách. To teda přijal. Takže to je poslední informace, kterou mám k této věci. A do příště si myslím, že budeme muset rozhodnout, jak se k tomu postavíme, nehledě na to, že samozřejmě budeme jednat s panem předsedou Junkerem prostřednictvím předsedy Šulce. Paní předsedkyně, já bych se chtěl zeptat, možná jsem to narychlo tak úplně nepochopil. Takže aktuální stav je ten, že komisař SPD, pan Verhoeven, eh, odmítá jít na tento výbor. Oficiálně v písemné podobě to odmítl, souhlasil s tím, aby to bylo na webových stránkách. E, tvrdí, že úředníci, dnešní úředníci v komisi jsou připraveni na to, aby odpověděli na dotazy a já si myslím, že my to skutečně musíme e, řešit na nejvyšší možné úrovni, nejenom e, v parlamentu, ale také v Evropské komisi jako takové. Pak je tady ještě schválení zápisu eh, z jednání 28. dubna. 2016. Pokud nemáte nikdo žádné připomínky k tomu, co jsem teď e, sdělila, či k zápisu a tak dále, tak e, beru, že můžeme e, dále, že můžeme pokračovat. A vítám tady paní Doroty Sár, která je šéfkou oddělení pro dopravu a kvalitu vzduchu z Deutsche Umwelthilfe a e, která tedy e, reprezentuje organizaci, která se klade za cíl vytvořit, e, působit jako takové fórum pro dialog pro jednotlivé zúčastněné strany a zároveň má také oprávnění zastupovat strany při soudních řízeních v těchto věcech. Začneme. Já vám dávám k dispozici 10 minut, abychom tedy eh, mohli vyslechnout vaše úvodní slovo a máme na to hodinu 40 dohromady, takže eh, budeme mít pak prostor pro řadu otázek. Ještě bych eh, vám zcela srdečně ráda poděkovala za vaši účast a teď už vám dávám slovo. Otázky budou následovat. Děkuji paní předsedkyně, děkuji za pozvání, za možnost s vámi dnes být. Ráda bych řekla pár slov eh, úvodem. Otázkou je, proč jsme vlastně eh, se pustili do tohoto tématu. Je to z toho důvodu, že eh, jsou tady zdroje chorob a předčasných úmrtí. 2012 podle zprávy o kvalitě vzduchu 72 eh, tisíc smrtí je předčasných a zapříčiněných eh, eh, vystavení nekvalitnímu vzduchu. Rovněž můžeme říct, že téměř milion roků života se ztratí díky tomu, že tady je prostě takovéto znečištění a máme k tomu legislativu Evropské unie, která věci upravuje. E, ta je široce překračována především na komunikacích, které jsou přeplněné e, v důsledku příliš velkého množství osobních vozů. Situace se nezlepšila e, s dýzlovými motory Euro 5 a 6 a to přesto, že se legislativa zabývá přesně tímto e, tématem. Naše organizace se snaží E, v tomto směru pracovat k nápravě již řadu let a zabýváme se městskými komunikacemi a dalšími. V minulém období jsme také vydali řadu e, publikací našich vlastních a e, spolupracujících autorů. Naším cílem je zlepšit lepší ovzduší a mít ještě lepší ovzduší. Chceme dodržování pravidel a lepší regulaci do budoucna. Některé některé aspekty eh, se teď projeví v těch jednotlivých eh, písemných odpovědích. A u moderních osobních vozů je, eh, je, jsou emise NOx něčím, co už příslušné orgány dlouhou dobu vědí. A to jak vědecká obec, tak další zúčastněné strany, hospodářské subjekty a institucionální orgány. E, nebylo tady ovšem dost známo, jak dochází k těmto emisím a jak jim předcházet tak, aby bylo možno plně dodržovat e, nařízení a všechny příslušné právní normy, tak aby tady bylo jasně stanoveno pro všechny zúčastněné strany, co mají dělat. Z mého pohledu je tady zapotřebí jednat dvěma směry. Především najít lepší postupy do budoucna a e, také ze stávajícího vozového parku se snažit snížit emise NOx. Naším cílem je zajistit plnou implementaci stávající legislativu, e, legislativy o čistém vzduchu a Eh, výkon, eh, co se týče emisí dýzlových motorů, je pro nás především eh, velkým předmětem zájmu. Je tady zapotřebí poža- definovat lépe požadavky na Euro 5 a 6, snížit znečišťování především v těch velmi zalidněných oblastech, které jsou charakterizovány velkým počtem vozidel a velkým počtem osob, které jsou konstantně vystaveny vysokému znečišťování znečištění. My jsme eh, odání, myšlence eh, i nadále podporovat takovou legislativu, která by situaci zlepšila, tak jak eh, vlastně odpovídá stávající debatě testovací cyklus a Další, eh, další kroky, které vy dobře znáte, jsou tím, co podporujeme. Lepší kontrolní mechanismy by do budoucna měly existovat tak, aby byla zajištěna, eh, zajištěno dodržování pravidel, ale teď jsou tady dnešní výzvy, stávající automobilový park a ty vozy, které budou prodávány, které budou vlastně jezdit po našich komunikacích do doby, kdy tady eh, začne platit nová legislativa. Je tedy eh, re, nutnost rehabilitovat evropský průmysl a evropskou politiku. A proto také eh, velmi Vítáme eh, to, co eh, komisař řekl ohledně postupu našeho ministra dopravy. Eh, tam se nejedná o nekonkrétní regulaci a legislativu. Legislativa je v pořádku, ale implementace je slabá. To je také výsledek právního rozboru, který si zadal německý parlament. Jak pravděpodobně víte, my jsme testovali několik dýzlových motorů od různých výrobců, aby jsme prokázali, zprávy, že Volkswagen eh, nepředstavuje případ Volkswagen, ale případ Diesel, což už je neopomenutelná skutečnost a bylo to prokázáno v mezičase. Dáme vám jeden příklad. Systémy eh, emise u eh, safíry ne, eh, vlast, nepracují eh, správným způsobem v 83% eh, případů či času. Odpovědní aktéři na všech úrovních by měli zajistit, aby ty vozy, které nejsou slučitelné se stávajícími standardy, byly buď upraveny, anebo odstraněny z komunikace. Musí zajistit eh, plnou součinnost, eh, plné dodržování pravidel. Předsedkyně, děkuji vám za vaše úvodní slovo a teď hned přejdeme k našemu slyšení. Znáte ten systém. V prvním kole hovoří tedy zpravodajové a jeden zástupce z každé politické frakce. Je tady eh, vlastně eh, pětiminutový slot systémem ping-pong, eh, otázky, odpovědi. Prostě prosím nejprve pan kolega. Děkuji vám, paní předsedkyně. Thank you. A děkuji také paní Zár za to, že přišla mezi nás. A taky za to, že jste odpověděla náš dotazník. Ve vašich odpovědích na naše písemné otázky uvádíte, že v únoru roku 2011 jste v rámci různých příležitostí informovala německou vládu. It's okay? Yes. Thank you. Sorry for that. Eh, muchas gracias, señora Sar, muchas gracias también por... Paní Zár, velice vám děkujeme, děkujeme vám, že jste zodpověděla náš dotazník. A v jedné z těch odpovědí uvádíte, že jste informovali písemně německou spolkovou vládu v roce 2011 a že vláda uvedla, že že chtějí počkat na realističnější odpověď v souvislosti s postupy pro eh, kontrolu eh, emisí. A já se chci zeptat, bylo možné tehdy zabránit tomu, co potom nastalo? No, v roce 2011 a potom také eh, v jindy jsme se opakovaně E, žádali e, německé orgány, aby provedly vlastní šetření. A my si myslíme, kdyby bývali zareagovali včas a učinili e, vlastní vyšetřování a detailně analyzovali, jak se vyskytují tyto vysoké emise, proč a zda jsou využívána odpojovací zařízení, tak by jsme bývali mohli mít tuto diskusi, kterou vedeme dnes, už již před několika lety. A mm, kontaktovali jste někdy v nějakém okamžiku Evropskou komisi nebo jinou evropskou instituci nebo jiný členský stát EU? Tehdy jsme nekontaktovali Evropskou komisi, ale probíhala jiná šetření federální německou agenturu pro životní prostředí a e, ty výsledky byly poskytnuty Evropské komisi. Co my jsme poskytli Evropské komisi byly výsledky testů, které jsme prováděli od září 2015 dále. A komu na té Evropské komisi jste posílali ty výsledky? Komu jste dodali výsledky na Evropské komisi? Kdo byl příjemce těch výsledků? paní komisařce Běnkovské a panu Balcovi a panu Vejovi. A na závěr věděli jste, že Evropská komise byla toho názoru, že jsou k dispozici dostatečné údaje o stávajících vozidlech, že viděli jste, že komise od roku 2009 pracuje na uh, otázkách RDE a že to mohlo vést k tomu, mohla vyvinout celosvětově reálné testovací podmínky. Věděla jste, že zde činí komise nějaké kroky? Upřímně řečeno, já osobně jsem o tom nevěděla. Věděla jsem, že probíhá určitá diskuse o tom, že by se měly zlepšit eh, způsoby testování v laboratorním prostředí, ale že se tedy pracuje na přesnějším eh, měření přímo v provozu. Vím jenom o těžkých užitkových vozidlech. Děkuji vám. No. Děkuji vám, paní předsedkyně, pan Hebrandy hovoří. A děkuji paní Sár za vaši první odpovědi a za váš úvodní referát. Velice vás zde vítám. Já mám celou řadu technických otázek. Jaká vozidla jste zkoumali, zda jakou metodologii jste používali, jaké technologické záležitosti jste zkoumali v roce 2007, ale možná, že na to můžete zareagovat písemně, protože jinak bychom zde vyčerpali kompletně vyhrazený čas. Já bych se rád zaměřil na váš kontakt s orgány. Vy jste zmiňovala, že jste nezmi- neinformovali v roce 2007 evropské orgány, že jste to začali činit až v září 2015. A mě zajímá velice, jaká byla reakce německých orgánů. A to formálně i neformálně, když vy jste je informovali vlastně průběžně od roku 2007, jak oni reagovali na vaše výsledky? Tak eh, odpověď byla taková, že samozřejmě je zde určitý rozdíl mezi schválením typu, eh, měřením schválení typu v laboratorních podmínkách a emisemi v reálném provozu, ale nebyla žádná specifická odpověď eh, v tom smyslu, že by orgány vykonávaly nějaké svoje vlastní eh, vyšetřování, například eh, v oblasti CO2 a toho rozdílu mezi těmi dvěmi typy podmínek, což je nyní nějakých 40 a také nepřišla žádná odpověď v tom duchu, že by dále nějak zkoumaly ty vysoké emise NOx. Děkuji vám. Eh, známe země jako Německo eh, svým způsobem, že existují oficiální kontakty písemnou cestou, ale bývají i neformální kontakty, například mezi neziskovými organizacemi a úředníky. Obdrželi jste nějaké neformální reakce, možná od lidí na nějaké nižší hierarchické úrovni, kteří řekli něco třeba v duchu, no asi máte pravdu, ale my nemáme tu kompetenci a tak dále. Měli jste nějaký pocit, že tam dochází k nějakým obstrukcím, řekněme například v rámci německého ministerstva? Neformálně, ano, jsem měla ten pocit, že se o těch problémech dobře ví, ale ano, bylo to neformálně. Děkuji vám, děkuji vám, to je velice zajímavé. Já bych se zaměřil teď do budoucna. V písemných odpovědích jste zmínila rovněž to, že nový test RDE, že už tam vidíte, že se výrobci automobilů snaží nějakým způsobem podvádět v souvislosti s novým testem. Můžete to blíže, blíže rozvést? No, jsou to takové první doklady, my jsme to ještě neskoumali detailně v tom smyslu, že jsme ještě ne, vyzvali naše softwarové odborníky, aby to opravdu zanalizovali detailně a e, poskytli nějaký důkaz na vysoké technické úrovni, ale jsou určité věci, které poukazují na to, že nějakým způsobem, jak si to auto pozná, že je testováno RDE. Například, když dáte něco do jednotky OBD a a nebo když eh, máte, nemohu se vzpomenout teď na anglické slovíčko, ale když máte otevřený kufr, tak eh, eh, potom je tam vlastně spuštěn nějaký ten software. Takže toto jsou jenom takové možné indikátory. V minulosti jsme byli svědky toho, nebo pracovali jsme na tom, že dochází k tomu, že se tady poznává ten testovací eh, cyklus, že probíhá ten oficiální testovací cyklus na zkušebně. A já si myslím, proč by tady neměla existovat možnost nějak to technicky obejít i v případě RDE. Potom eh, tedy ta Eh, kontrola během, během výroby, to je něco, o čem jsme tady moc eh, nehovořili, ale myslíte si, že by se to mělo dělat a že se to dělá, to znamená takzvané testování in-use testing eh, vozidel v Německu? Takovéto testování v Německu, pokud vím, funguje tak, že výrobci testují ty vozy, potom to jde na to schvalování typu tomu příslušnému orgánu a většinou to bývá v pořádku, ten výsledek bývá dobrý. Německá federální agentura pro životní prostředí učinila v minulosti nějaká měření a v budoucnu také budou provedena určitá měření, ale v minulých letech nebyly na to finance, na tato měření. Já si myslím, že v budoucnu budeme mít orgán, který bude jiný než ten orgán schvalování typu, který bude vyšetřovat eh, nezávislým způsobem schodu stávajícího vozového parku a informovat příslušné orgány, takže už to nebude povinnost eh, výrobce, který bude jenom informovat o výsledcích. A další důležitý aspekt je transparentnost a to tedy znamená publikování dat výsledků těchto testu. Pan Karnes. Děkuji vám. Přeji vám dobrý den. Já jsem si přečetl všechno, co vy, respektive vaše organizace, poslala, co by odpovědi na naše písemné otázky a já bych tady navázal na tu stávající diskusi a chci položit takovou obecnější otázku. Já si znovu čtu nařízení a článek 5 bod 2, odstavec 2, který se týká odpojovacích eh, zařízení, které sni- že odpojovací zařízení, která snižují účinnost měření emisí, by měl být zakázána. A v další větě je napsáno, zákaz by neměl platit, když je oprávněn eh, používání o po, eh, toto odpojovací zařízení pro ochranu motoru. Takže na jednu stranu se říká, nepoužiješ. A potom zde máme eh, takovou eh, doložku, která je velice vágní a umožňuje se z toho vyvázat. A pak zde máme tedy to schvalování typu, kde to vlastně není jedna jednotná věc, kdy se na jednom místě vše zkontroluje na, u jednoho voda a, eh, a vozu, ale vždy prostě na různých místech v různém čase se něco kontroluje, není to nějak centralizováno. A role té komise zde vlastně spíše role pozorovatele a ne příliš aktéra. A není úplně jasné, jak eh, funguje vlastně to financování těch eh, eh, laboratoří a zkušeben a zdá se, že my máme takový celý systém, ten jak tak je, vlastně vedl k tomu konečnému výsledku, s kterým se nyní setkáváme. Myslíte si tedy také, že to je vlastně takové systémické selhání na e, nejrůznějších úrovních, e, které začne vlastně úplně od spoda a končí to až u e, nedostatečné aplikace práva? Jak byste to viděla vy? Já bych s tím asi ne úplně souhlasila. Já si myslím, že to nařízení je třeba si číst opravdu úplně od začátku, od úvodních odstanovení, kde se říká, že toto nařízení přispěje vyšší kvalitě eh, ovzduší a proto jsou zde nastaveny ty a ty normy. Pošlu tam určité odstavce, které hovoří o splňování eh, norem v oblasti emisí a v jednom aspektu nebo odstavci se píše, že ta technologie pro snižování výfukových emisí by měla fungovat při běžném provozu a e, během standardních venkovních podmínek, které jsou běžné v Evropě. A to pojmosloví in normal use za běžného provozu je důležité. Podobně to v souvislosti s brzdami, e, s bezpečnostními pásy a dalšími bezpečnostními aspekty. A nikdo by si nemyslel, že brzda nebo pás bude fungovat pouze tehdy, když venku je teplota vyšší než třeba 20 stupňů Celsia. Takže já si myslím, že tato eh, doložka o výjimce z článku 5, kterou jste právě zmiňoval, se má chápat opravdu jako výjimka, která má sloužit k tomu, aby se zajistilo, že je možné řídit to auto, aniž by došlo k nehodě. Ale ten způsob, jak se to požívá nyní, například zmíním jenom příklad Opel Safira, tak to nefunguje řádně. Ten systém redukce emisí nefunguje pořádně ve více než 80% případů. A například v případu Opel Safira jsme zjistili, že se to odpojuje nad 145 km v hodině a nebo určitého počtu otáček za minutu. A pokud vím, tak to není spojené s žádnou technickou otázkou. Dobře, já s vámi souhlasím, ale já myslím, že ten problém tady je v tom, že ono se to jeví tak, že člověk by mohl argumentovat o tom, jak dobré je nařízení, eh, když čtete jeden článek, jiný článek, ale mně se zdá ten článek 5 nejasný. Ale teď ten obecný kontrolní eh, postup, který používáme při aplikaci nařízení. Problém je podle mě v tom, že nemáme žádný centrální orgán, který by měl tu moc provádět nezávislé testování. A já si v tomhle vidím velký problém protože na jedné straně zde tedy máme legislativu, ale na druhou stranu máme velice chabý mechanismus, i když by se, někdo může tvrdit, že ta legislativa je, je jasná, já myslím, že není, ale zkrátka problém je, že tu nemáme mechanismus, který by chránil to, že eh, to eh, legislativa bude řádně uplatňována, protože máme roztříštěný systém schvalování typu. Vidíte to také tak? No, já si myslím, že tu není legislativa, která by například eh, zakazovala německým orgánům schvalování typu, aby sami dělali ten test eh, chody. A teď byl vypnut mikrofon. A zjišťovat, eh, kde se to bere. Například v USA jsou různé metody, jak vlastně klást detailní požadavky eh, výrobcům, pokud zde opravdu je určitá technická potřeba, aby se odkazovalo na článek bod odstavec 2. Děkuji, pan Burns. Děkuji. Děkuji vám, paní Zár, že jste přišla dnes mezi nás a děkujeme také za ty informace, které jste nám poskytla, které jsou velice důležité pro naši práci. Já bych se chtěl, chtěl zeptat uh, na uh, ta podvádějící zařízení a jak je lze odhalit. V těch eh, minulých slyšeních a výsledcích z Spojeného království byl výsledek, že 32 z 38 a v Německu 48 z 53 při tom horkém startu měli mnohem vyšší emise vozy než při tom studeném startu. A to je vlastně v rozporu s intuicí i v rozporu s tím, co nám tvrdili výrobci o nezbytné e, teplotě pro fungování technologie pro kontrolu emisí. My jste vy tohoto názoru, že to poukazuje na to, že tam bylo použito takovéto podváděcí zařízení, nebo je tam nějaké jiné vysvětlení podle vašeho názoru? No, já ne, zde nemám žádné technické vysvětlení, Měli bychom očekávat, že při horkém motoru by ty emise byly nižší, takže ano, mohlo by to indikovat přítomnost takovéhoto zařízení. Děkuji. A my také víme, co dělal software VB, protože to jsme odhalili, ale jsou také ještě další příklady, že máme při zavřených oknech senzory, které měří venkovní teplotu a potom tady jsou různé spouštěče rychlostí a jiné motory metody softwaru. Takže můžete eventuálně říci, že byly zabudovány do motoru různé metody odpojování eh, e, měření emisí. A mě by zajímalo, kde jsou tedy schovány a nebo jak vlastně se toto projevuje, jaké jsou tam nesrovnalosti. Když hovoříte o tom příkladu 145 km za hodinu, to je mimo rámec testovacího cyklu a také otáčky 24 000, 2400, to je také mimo. A potom teplota, to je 20 až 30 stupňů, to je u Oplus Safira ale já tady nechci pomlouvat tento specifický model, ale máme o něm ta nej, největší množství dat. Opel říká, že snižování emisí funguje nejlépe mezi 20 a 30 stupni a dva, Fiat eh, právě možná se vy, eh, odpojuje eh, to zařízení po 22 minutách, ale ten testovací cyklus vlastně trvá 20 minut takže to je opravdu těžké tady vyvodit nějaké závěry. A my se zaměřujeme i na další věc. Takže jsou příklady, které ukazují, že existují odpojovací zařízení, ale také, že existují podmínky za nichž emitují vozidla daleko více emisí. My od roku 1999 máme stanoveny určité podmínky, ale ty nejsou dodržovány a mě by zajímalo, jaká byla reakce na vaše zprávy a informace. Mě by zajímalo tedy, zdali vaše na, názory byly řádně zohledněny, anebo vy jste také říkala, že jste vlastně byli zaskočeni reakce na naše zveřejnění a na naše žádosti nebyly dostatečné. A já si říkám, zdali bychom tady všichni seděli, kdyby APA, EPA e, nezveřejnili to, co zveřejnili. Takže německé orgány byly velice zdrženlivé a zrovna se rychle neobraceli na průmyslové subjekty tak, aby plnili právní tyto plnily právní předpisy. Pan Henkel, prosím. Děkuji vám. Ve své písemné odpovědi a já budu hovořit raději německy, tomu přece také rozumíte, že? Ve své odpovědi jste upozornila na to, že jste na určité testy dostali také materiál od Toyoty. A proto já se nejdříve ptám, zdali jste se snažili získat materiál i od jiných značek. A v jakém rozsahu byste označila, tedy v jakém rozsahu jste tento materiál získali? Kolik jste ho získali? A já se chci zeptat, co myslíte slovem materiál? Má to být finanční podpora? Tady je napsáno, já to tady nemohu přesně najít, vteřinku. Tyto filtry na snižování emisí částic, to je na straně 4, na e, v straně 4 vaší písemné odpovědi. Takže jsme získali eh, technologii na zjišťování eh, snižování emisí od Toyoty. Takže můžete klidně odpovědět na tuto otázku i německy. Ano, děkuji vám. Finanční podpora ze strany Toyoty již běží asi 15 let, jestli si dobře vzpomínám. Jsou to pětimístné částky, které se vztahují na určité projekty týkající se snižování CO2. Například tím financujeme také služební vozy a také když se dotazujeme na vozové parky ministerstev a podobně, a my se obracíme právě s touto eh, otázkou také na veřejné subjekty a na zástupce církve církví, tak abychom viděli, jak se chovají v této oblasti. To znamená, že od jiných firm jste nic nedostali. Od jiných výrobců automobilů jsme od září 2015, kdy provádíme analýzu, nedostali žádnou finanční podporu. Druhá otázka. Vy tady zmiňujete, že to není skandál VW, ale dýzlový skandál. Nemyslíte, že by se mělo rozlišovat mezi tím, co udělal Volkswagen s tím odpojovacím zařízením a tím, co vy tvrdíte, tak se tady vzbuzuje dojem, že všichni výrobci automobilů po celém světě vlastně podvádějí. Existují různí výrobci, kteří mezi tím přiznali, že používali odpojovací zařízení. Já jsem se právě snažila popsat, že existují kritéria, podle kterých fungují tato odpojovací zařízení, kde můžeme rozpoznat určitou souvislost s testovacím cyklem. A pro mě je důležité, abychom řekli, že vysoké emise NOx se v reálné situaci nevyskytují pouze u Volkswagenu, ale také u jiných značek. Takže to my jsme si také uvědomili, že tento problém existuje, říká řečník že jsou tedy rozdíly mezi emisemi v testovacím modelu a také v provozu. Ale bylo by také dobré, kdyby vy jste jasně rozlišovali mezi podvody u Volkswagenu a druhým problémem. Nemyslíte si také, že by toto bylo účelné? My jsme v naší komunikaci poukázali na to, že výsledky, které jsme zjistili u jiných výrobců, považujeme za nezákonné zdali se to u Volkswagenu vztahuje na testovací cyklus a nebo na jiné důvody, které uvádějí jiní výrobci, eh, tak tyto důvody jsou v souladu se zákonem, protože eh, byly přiznány. A pak tady je tady Passat, model Passat z roku 2011 a tady říkáte, že ministerstvo přiznalo, že zná tento problém a že to je nezákonná praxe. Máte proto nějaké důkazy? Můžete tady něco přednést, kde můžeme tedy konstatovat, že ministerstvo skutečně řeklo, že se jedná o nezákonnou praxi, že to ministerstvo skutečně přiznalo? My jsme e, zpracovali zápis z této schůze a my jsme na základě našich podkladů dokázali, že existují vysoké emise NOx a že se tady podvodně koná. A na základě toho nám ministerstvo řeklo, že tento problém zná. Zdali to souvisí s tím, že ministerstvo to tenkrát také považovalo za ilegální praxi, to nemůžeme přesně říci. Ale také e, Bundestag, spolkový parlament, se nás e, ptal, zdali existuje zápis e, z této oblasti, z této schůzky v aktech ministerstvech, ale to nebylo jasné. Děkuji, paní předsedkyně, my jsme vás sem pozvali, protože my se shodujeme na tom, že vaše organizace je relevantní pro naše šetření, i když tady zazněly i jiné hlasy. Já bych tady se chtěl vyjádřit k jasné či nejasné legislativě. A v této místnosti tady máme na toto nejrůznější názory. Ale co byste řekla vy? Řekla byste vy, že legislativa je jasná a srozumitelná? Ano, já bych řekla, že legislativa hovoří jasným jazykem, požaduje eh, kvalitní emisní technologii v provozu a já si myslím, že mé příklady, například rychlost nad 140 km, to je součást normálního provozu. Děkuji vám, vy jste také hovořila o tom, že německé orgány byly zdrženlivé podniknout určité kroky a na minulých slyšeních jsme se také dozvěděli, že byly již v roce 2004 předloženy evropské studie, které poukazovaly na rozdíly mezi emisemi v testování a v skutečném provozu. A nemyslíte si tedy, že se nemáme zaměřovat spíše než na legislativu, spíše na skutečný provoz? Co vy byste nám doporučila z hlediska legi- budoucí legislativy? Jak máme zorganizovat systém, že když se prezentují analýzy, které ukazují rozdíly mezi testováním a provozem, tak co my máme udělat? Um, uh, Myslím, že některé ty aspekty už vlastně byly zavedeny. Například do roku 2017 má být zavedeno e-testing a zavádí se, či velmi brzy se zavede nový testovací cyklus a jsou tady e, prostě nástroje, které sníží e, ten rozpor mezi e, výsledky v umělém a v reálném prostředí, ale nezávislé měření by mělo být součástí toho systému poskytování schvalování a pro stávající vozový park by mělo to testování existovat také a výsledky by měly být vy, e, zveřejněny. Já si totiž myslím, že pokud souhlasíme s tím, že je tady rozdíl mezi podmínkami laboratorními a na silnicích, na komunikacích, tak by tady definitivně měl existovat jakýsi rámec, který by jasně e, ukazoval, že ty e, ta omezení emisí podle tohoto nařízení musí být dodržována, protože eh, to není pouhé číslo. Je prostě zapotřebí eh, myslet na ten hlavní cíl zlepšení kvality vzduchu. A dovolte teď ještě poslední E, otázku, e, otázka k legislativě. Já jsem ji opakoval proto, i když vaše odpovědi byly jasné, že jsem neviděl žádný členský stát v posledních deseti letech, který by žádal novou legislativu, takže je evidentní, že ta legislativa je jasná. A k tomu, co jste řekla úplně na závěr, v, tom písemném, v té písemné odpovědi na otázku 10 jste řekla, že RDE samo o sobě ne, e, znemožní těm znečišťujícím vozům, aby dále existovaly. Takže co e, myslíte, že by se mělo udělat? Myslíte, že by tady mohly být nějaké další způsoby, e, jak obejít e, ta protože si myslíte, že tady jsou nějaké jiné způsoby, jak obejít eh, ta pravidla či jiné systémy manipulování eh, toho, eh, těch výsledků? Myslíte si, že kromě RDE se dá dělat ještě něco navíc? Ano, já si myslím, jak jsem řekla, že by, je, že by bylo třeba jít cestou nezávislých měření. Je tady ten postup a pak ty nástroje. Je tady ten postup k RDE 1 a 2. Tam je jasně definováno, jaké podmínky musí být splněny, aby ty testy mohly být správně prováděny. A podle mého názoru by bylo velmi nápomocné, kdybychom tady měli ještě doplňující testy eh, s, ob, eh, s obdobnými či stejnými eh, měřícími nařízeními, ale s podmínkami, které nejsou předem známy, tak jak to třeba existuje ve Spojených státech. Paní Enc je další, prosím. Já vielen herzlichen Děkuji vám srdečně, se, mám velkou radost z toho, že jste mezi námi, to je skvělé a také vám děkuji za jasné a přesné informace. Chci začít u tématu, kdo co věděl a proč nikdo nic nedělal. Já jsem z vašich uh, informací zjistila, že v roce 2007 jste vydali první informace, 2009 jste se obrátili na ministra Tiefenze, na 2010 na ministra Ramsauera a potom Altmajera. To znamená, že to byli nejrůznější relevantní ministři, na které jste se obrátili. Napsali jste dopisy, dostal, docházalo, docházelo k posunování termínu, schůzek, nikdo neměl čas, odkazovali vás nižší úředníky. A jak e, si toto vysvětlujete? Snažili jste se ještě jednou vstoupit do jednání, než byl skandal zveřejněn? A ještě se chci zeptat na komisi. 2011 se dostaly vaše informace do komise, komisařce. Také ještě někomu dalšímu jste sdělili informace, to už nevím, kdo to byl. Mě by zajímalo, zdali někdo reagoval. Dostali jste nějakou odpověď, eh, aby se vědělo, co se tady odehrávalo a tak dále. Abych začala s tou druhou částí. V roce 2011 jsme komisi zatím nic nezaslali. My jsme začali komisi informovat. Tři komisaře my měření, naše měření jsme jim poslali od září 2011. Vždy došel potvrzení, že dopis došel a že se toto bude dále sledovat. Posléze také se konaly rozhovory s komisí na téma eh, tedy k návrhu komise pro nové homologace a schvalování. To, eh, pokud se týče minulých informací, které jsme uh, sdělovali jednotlivým ministrům, o kterých jste se zmínila, tak se konala jednání na úrovni pod tedy úrovni státního tajemníka na úrovni vedoucího odboru. To byl rozhovor z roku 2011 od září 2015 se již e, žádným jednáním s ministerstvem dopravy nedošlo. Také ministerstvu dopravy jsme naše výsledky šetření zaslali. My jsme také nabídli jim další informace a žádali jsme také o reakci. My jsme ministrova a také státního tajemníka žádali o rozhovor, ale zatím jsme nedostali příslušnou nabídku. Jak to bylo zdůvodněno? Uh, vždy přece tam byla taková krizová situace. Oni nám neposlali žádné zdůvodnění, prostě nám neposlali odpověď. A potom ještě druhý bod, a to je odpojovací zařízení. Vy jste také zpracovali zde právní posudek a Tady jste se vyjádřili a zabývali jste se také legálními a ilegálními odpojovacími zařízeními a já chci se vyjádřit ještě k nařízení 715-2014 a řekli jste, že tady nemá komise žádné postupy, jak reagovat na porušení. Myslíte si, že tyto postupy by měly vzniknout, anebo je to dostatečně upraveno? Co vy byste doporučila, aby se v této oblasti změnilo nebo ne? Já začnu zase na konci já si nejsem jistá, zdali má komise možnost postihovat eh, procesně právně takovéto postupy. A nyní to komise však předpokládá, také se předpokládá, že Evropský úřad bude moci kontrolovat národní úřady a také testovací, tedy organizace, tedy zkušebny. A to, co komise ví, je to, že minimálně v Německu komise Dusíku NOx v rám jsou e, tedy překračovány v Německu již celá léta a že také jsou překračovány limity pro NO2. Takže tady se komise snaží o zavedení či e, zahájení e, jednání pro porušení smlouvy pro Německo. A když vidíme, že překračení pře, překračování NO2 eh, k tomu dochází především na frekventovaných eh, komunikacích a vidíme, že jsou to především dýzlová auta, která toto způsobí. V korespondenci s, min, s německou vládou a s ministerstvem dopravy eh, se neustále poukazuje na to, že ani auta, dýzlová auta Euro 5, Euro 6 nesplňují limity a nesnižují emise a také způsobují eh, zvyšování emisí, ale další krok už se neudělal. Hans. Děkuji, paní Harms. Děkuji. Dobrý den, paní Zár. I my vám velice děkujeme za práci, kterou odvádíte proto, aby ovzduší bylo v Evropě lepší, aby bylo lepší ovzduší v našich městech. Já bych se ráda vrátila k tomu, co už zde bylo opakovaně citováno, a sice k vašemu rozhovoru z únoru 2011 s německým ministerstvem dopravy o překračování limitů NOx v případě eh, pasátu eh, podle normy Euro 6. Protože poprvé zde vlastně to vidíme tak, se tam vlastně poprvé zmiňovala možnost nelegálních odpojovacích eh, softwarů. A my jsme zde měli představitele společného výzkumného střediska EJRC a jeho odborníky a ti nám říkali, že nebyl vůbec žádný důvod, aby se předpokládala přítomnost odpojovacích zařízení, přestože bylo známo překračování emisních limitů. Mě by zajímalo, jak jste to vlastně vůbec zjistili, že tyto odpojovací zařízení nebo tento nelegální software existuje. A také by nás zajímalo, zda možná existovala i jiná technická vysvětlení, která by vysvětlila ty odchylky. My hodně komunikujeme s odborníky z řád eh, průmyslu a řekněme z toho technického prostředí a na neformální úrovni se eh, zas a znova objevují informace. A na základě neformálních informací máme určité poukazy na to, že dochází k využívání odpojovacích zařízení. To, co jsme tehdy nemohli prokázat nyní ve spolupráci s Felixem Bordonkem, se nám to podařilo, nebo prostě je zapotřebí mít někoho, kdo má technické know-how, kdo umí číst ten software a kdo skutečně najde ty odpovídající korelace. My jsme vycházeli z toho, že to jsou nelegální odpojovací zařízení, protože to byly takové hodnoty, které tedy zahrnují testovací cyklus, které sdělí vozidlu, že dochází ke kontrolnímu cyklu a ona op, vozidlo optimalizuje emize, ať už se týká emisí CO2, výfukových plynů a nebo spotřeby. Co se týče vysokých emisí NOx, tak jsme tam neměli vlastně žádné jiné technické vysvětlení, než tedy to, že eh, čištění odpa- eh, výfukových plynů nefunguje řádně, přičemž lze tu technologii použít tak, aby byly limity dodržovány i v reálném provozu a nejenom ty evropské limity, ale vlastně stejná vozidla jsou prodávána i v USA, kde panují přísnější limity, ale i tam jsou dodržovány v reálném provozu eh, ty hodnoty a proto nám tedy jsme nechápali, jak eh, technicky řešit tento případ. Na základě dosávadních otázek a odpovědí e, týkajících se toho rozhovoru na ministerstvu dopravy v roce 2011 mě není úplně jasné, zda během tohoto rozhovoru ministerstvo nějak vysvětlilo nebo prohlásilo, že tedy ti lidé z ministerstva chápou, že je možné manipulovat testy a že by mohly být i ve hře odpojovací zařízení. Můžete to formulovat ještě jasněji? Jestli na toto téma padl nějaký výrok a vy jste tehdy začali hovořit o nelegálních eh, postupech automobilového průmyslu. Zda jste během tohoto rozhovoru a později kladli nějaké požadavky na ministerstvo dopravy a jaké požadavky to byly a jaké potom byly učiněny kroky. My jsme v rámci těchto rozhovorů s ministerstvem dopravy poukazovali na eh, odchylky od onoho specifického modelu a řekli jsme, že jsme toho názoru, že to způsobuje odpojovací zařízení, které je nelegální. Ministerstvo prohlásilo, že ví o problému vysokých odchylek. Neřekla bych, že tehdy ministerstvo by nějak tehdy tvrdilo, víme o tom, že se používá nezákonná odpovědovací zařízení, ale uznali, že dochází k tomu překračování a my jsme pokázali na to, že to je podle našeho názoru nelegální a že to vychází z používání odpojovacích zařízení. My jsme tehdy už předtím i potom vyzývali opakovaně ministerstvo, aby učinilo vlastní testování a hledalo příčiny Eh, to jsme učinili i v souvislosti s těmi testy, které publikujeme od září 2015. Opakovaně jsme vyzývali ministerstvo, aby dále analyzovalo vozy, protože my víme, že my prostě zanalizujeme jedno jednotlivé vozidlo, jsou to rozdílné modely, ale vždy je to jenom nějaká namátková kontrola. A aby bylo možné získat další doklady, tak je potřeba, aby ty orgány prováděly vlastní testy. A ministerstvo není provedlo měření, ale bohužel nebyla zveřejněna všechna data. Údaje o CO2 jsou nadále pod utajením a také vyhodnocení e, není úplně logické ve všech jeho částech. Paní Evi, děkuji a chci poděkovat za to, že jste mezi nás přišla, že jste poskytla eh, již eh, řadu odpovědí na naše dotazy a také musím říct, že práce vaší organizace je pro naší vyšetřovací eh, komisi nesmírně cená. Ohledně důvěrného charakteru získaných výsledků při testech v jednotlivých členských státech, tak tady musím říct, že mi to trochu překvapuje. Překvapuje mne, že to není všechno zveřejňováno, že tady neexistuje skutečná transparentnost transparentnost. A, pokud, eh, a to proto, aby eh, se s tím člověk mohl seznámit a přesněji věděl, o co vlastně jde a k čemu dochází v oblasti těch emisí. Na druhé straně eh, mi také dělá velikou starost, že Itálie zatím ještě nezahájila nějaké skutečné šetření ani nevydala eh, žádné výsledky na základě nějakých eh, šetření, ale to je příběh, který se opakuje. A teď moje otázka. Podle celé řady expertů, jak z veřejného, tak soukromého sektoru, můžeme říct, že instituce, evropské instituce a instituce členských států eh, věděli o těchto oddíl, eh, rozdílných výsledcích, o rozporech mezi laboratorními výsledky a výsledky testů v reálném prostředí. Podle vašeho názoru E, to spoždění, se kterým byla navržena revize celého postupu e, pro ty evropské e, cykly, je to spoždění, které je opodstatněné? To je moje první otázka. Já bych se ještě zeptala, kde došlo k nějakému spoždění publikování něčeho, to jsem úplně nezachytila. My jenom říkáme, že se obecně uh, prostě uvažovalo, či bylo tady obecně řečeno, že Itálie nespustila žádné šetření a nic nezveřejnila, nezveřejnila žádné výsledky případných vyšetření, na rozdíl od Francie, Německa a dalších zemí. Eh, takže eh, tady prostě vznikaly různé eh, otázky kolem obtížnosti toho, aby ta, ty údaje byly zveřejňovány. Ale má skutečná otázka se týká toho European Driving Cycle. Zajímalo by mě, zda návrh změn těch postupů, prostě on byl hodně spožděný ten, to předložení návrhu. E, ukazuje se, že evropské instituce a členské státy prostě vědí už dlouho o těch rozdílech mezi šetřeními v laboratorním prostředí a v reálném. Co si o tom myslíte, o tom spoždění? Zareaguji německy. Ten e, cyklus NEDC je spojený úzce také s otázkou, jak se přepočítávají výsledné hodnoty toho starého cyklu vůči tomu novému cyklu. A ono to není úplně triviální, určitě. Ale stanovisko naší organizace je, nebo názor je ten, že došlo k eh, takovému zdržování, prodloužení toho procesu, protože dalším krokem nařízení CO2 je poté, co byly definovány limity pro rok 2020, nadefinovat ten další stupeň pro rok 2025 a že tam by se tedy určilo nějaké konkrétní číslo i postup, a odpovídající podmínky. Ale to má smysl pouze tehdy, pokud se nakonec opravdu shodneme na tom novém testovacím cyklu. V roce 2005 už bylo jasné, že další postup jako metoda Artemis eh, je mnohem přesnější než European Driving Cycle E, pro e, výfukové emise a tak dále. A já se ptám, co podle vašeho názoru mohlo být důvodem, proč byl přece jen vybrán European Driving Cycle a e, kdyby byla přijata ta metoda Artemis, tak by ten rozdíl mezi výsledky v reálném a nereálném prostředí byly určitě menší. Já si myslím, že nejlepší způsob, jak prostě překlenout ty výsledky, jak uzavřít ten rozpor mezi výsledky výsledky zkušebních provozu v reálném a nereálném prostředí je v rukou automobilového průmyslu. E, to, co je testem v laboratoři e, a jeho charakter, to není ten rozhodující prvek. Předsedající, děkuji, to je první konec tedy prvního kola a e, v tom prvním kole jsem dala poměrnou volnost, ale obávám se, že v druhém kole tomu e, nebude tak, nebude to možné, takže místo pěti minut to budou tři minuty. Pan Gízeke, děkuji paní předsedkyně, děkuji paní Zár, že jste k nám dnes přišla a že jste nás pochválila, že jste řekla, že ta legislativa je jasná a dobrá. Nestává se nás to, nám to často, že by nás někdo chválil za legislativu a říkáte, že je to problém aplikace práva. Já se nechci dohadovat s kolegou Henklem, zda je to případ Volkswagenu nebo i jiný, ale zdá se, že jsou dotčeni i jiní výrobci jestli někdo uh, využívá nelegálně odpojovací zařízení, určitý software, nebo uh, nějak jinak se chová protiprávně, to nakonec budou muset rozhodnout soudy, kdo se toho dopustil či nedopustil. My jsme vyšetřovací výbor, který má vypracovat doporučení. A jde teď o to, že emise v reálném eh, jízdě eh, musíme tedy opravdu stanovit tak, aby to bylo jasné. A zkušenosti ze slyšení s odborníky byly ty, že u těch mobilních ehm, měřících zařízení pevných částic je nepřesnost měření až 20 až 30 A já si myslím, že to je dosti zásadní hodnota. Za prvé, souhlasíte s tím, že u toho mobilního měření, měření je takto vysoká přesnost měření? Samozřejmě existuje nepřesnost měření, jestli je to číslo takové nebo trochu vyšší nebo nižší je otázka a podle mě je důležité, a tak to děláme i my, že jedete jenom jeden test a vezmete z tohoto číslo, ale vezmete 10 testů a pak vezmete průměrnou hodnotu, tak abyste získali opravdu nějakou hodnotu, která je solidní. A dokdy si myslíte, to technicky zvládneme, aby ta nepřesnost měření byla kolem 30%, ale měla by být nakonec alespoň menší než 5%. Jaký zde vidíte časový rámec, dokdy to zvládneme? Protože RDE zavedeme v roce 2017. Je to vůbec realistické? Já si myslím, že to realistické je, protože neustále dochází ke zlepšování e, eh, způsobů měření. A já si myslím, že to tady je rychle realizovatelné, byť já nejsem technik, takže vám to teď tady nemůžu svatosvatě slíbit. A možná ještě následní otázku, protože jste tak hezky chválila naši legislativu z roku 2007. Vy, eh, vaše organizace DUH byla zapojena do uh, tvorby legislativy, byli jste slyšeni, vydali jste stanoviska? To bych se musela doma podívat, upřímně řečeno, protože já jsem tehdy ještě v tomto oddělení nepracovala. Dobře, tak to vyřešíme písemnou cestou, děkuji. Děkuji, paní Šaldemoze. Děkuji. Eh, už vícekrát eh, jste ve svých písemních odpovědích a také zde eh, dnes zmínila problémy, se kterými jste se setkala když jste konstatovali ve vaší organizaci rozdíly mezi testy v laboratořích a v reálném prostředí. Ale my jsme stále ještě nedostali jasné odpovědi od německých orgánů a vy také ne. První otázka. Je tedy nutné, aby nevládní organizace, jako je ta vaše, měly ještě další nástroje, které by jim umožnily od e, příslušných orgánů získat e, ty odpovědi a je tedy e, možno všechno toto zapracovat do nového systému eh, práce s nevládními organizacemi? V minulosti jsme orgány žádali na základě legislativy, eh, to znamená příslušného nástroje práva na informace. Um, pokračovat německy. Takže v minulosti jsme naše dotazy zakládali na legislativě informování o životním prostředí na vnitrostátní úrovni. Jeden z problémů spočívá v tom, že je zde možnost velkého restriktivního ovlivnění ze strany podniků, že prostě řeknou to a to je všechno obchodní tajemství a nebudeme to zveřejňovat tak jako tomu bylo v rámci toho oficiálního stahování eh, případu Volkswagen, kde jsme dostali na 600 stránek eh, dokumentů s omezeným přístupem. Situaci neziskovek by zlepšilo, a to my žádáme, kdyby se výsledky testování publikovaly brzy a co nejkompletněji. A v této souvislosti také hlavně všechny údaje, které jsou relevantní pro opakování testu. Det tror jeg, øh, du kan have ret i, øh, og det skal vi måske også arbejde med. Men hvordan kan Máte pravdu, je třeba se na to všechno ještě jednou podívat, ale v tom právním systému. Jak můžeme e, vlastně vyjasnit e, víc ty různá, ta různá podezření? Jak zajistit, e, když jsou tam ty rozdíly v těch dvou způsobech testování, aby nejen nevládní organi, ale, organizace, ale i různé další orgány, včetně státních, zjistili, proč se podvádí a jak? Máte nějaký jiný návod, jak to řešit? Um, ich denke, Sie könnten... Já myslím, že by to šlo udělat tak, že ty informace, co dostanou mimo informace příslušné orgány, že by se vybudoval určitý mechanismus, jak eh, prostě reagovat na ty informace, jak je ověřovat. A to jak na vnitrostátní, tak na evropské úrovni. Pokud se dostane na, na evropské úrovni, někdo obdrží nějaké poukázání na to, že něco nesedí, takže bude aktivní a kontaktuje nějak ten eh, vnitrostátní homologační orgán a potom bude nějaký nastavený následný proces a bude to transparentně zdokumentováno. To si takto dovedu představit. Paní Klune. Ano, děkuji. Děkuji vám, paní Sár. Já bych se chtěla soustředit na jednu otázku. E, na test RDE a pak je tady ještě ta otázka 10 a možná 7. E, jde o to, jak se posuneme kopředu. Jde o to, jak vytvoříme systém, e, který je, dejme tomu, robustní, když bych nechtěla říct ohnivzdorný. vzdorný vy jste zmínila test RDE a určité indicie, že tady dochází tedy k některým adaptacím. A také v otázce 7 se, baví, se, zmiňujete o těch faktorech konformity, o nutnosti vytvořit novou technologii. Tato nutnost se objevuje více vašich odpovědích e, a hovoříte e, prostě o možnostech, jak ten test eh, vylepšit. Já bych ráda, kdybychom to ještě rozšířili vnímám to tak, že si kladete řadu dotazů ohledně budoucnosti těch testů a jak ty vaše pochyby a různé návrhy e, ohledně zlepšení chcete dále prosazovat, jak ty pochyby chcete rozptýlit. E, ten balíček RDE ještě není uzavřen, některé otázky musí e, být ještě vlastně E, zodpovězeny, některé věci jsou otevřeny, jaké typy vozů budou testovány, jak e, se vyhnout tomu, aby, include... aby prostě byly testovány tzv. golden cars. That will constantly improve Jde o to, aby se ten mechanismus testování neustále vylepšoval, protože já si myslím, že doplňova, doplňování znalostí ohledně testů prostě eh, se dál a dál projevuje eh, a eh, ta nejistota ohledně měření, to tady bylo řečeno, jak, tam, jak tu nejistotu vyloučit, jak rozšířit ten rámec, který by zamezil tomu, aby prostě auta byla specificky upravená tak, eh, aby konkrétní vozy prošly lépe eh, tím testováním. To znamená, musíme být flexibilní a tak, jak technologie se bude vyvíjet, tak to prostě neustále, neustále promítat do eh, těch testů a jejich parametrů. Dobře, tak to jsem pochopila. A ještě další oblast. Viděli jsme různé věci. Myslíte si, že že ta situace povede k lepšímu testování. Viděli jsme teď, jak se to vyvíjelo ve Spojených státech. Myslíte se, že budeme, myslíte se, že budeme mít zapotřebí silnějšího dozorovacího orgánu? Já si myslím, abych odpověděla velice stručně, je eh, takto. Americké orgány byly prostě zvědavější a proto se víc, víc se starali, víc zajímali. My bychom také měli být zvědavější, zvídavější. Děkuji, eh, paní Lefot a pak Bonifa. Ano, děkuji vám. Ve vašich eh, písemných odpovědích jste zdůrazňovala, že ve stávající e, situaci, v jaké je technologie, je možné respektovat normy, aniž by tady e, faktory konformity byly dodržovány. A právě e, průmysl nám vysvětluje, že prostě potřebuje čas a že to není rychlá záležitost. A vy jste řekla, že technologicky je to možné, tak mohla byste to upřesnit, to je jedna věc. A zároveň bych také ráda věděla, jakým způsobem, kdy a jak vaše asociace mohla objevit eh, ty podvody na některých vozech a tak pokud by byl ještě čas, tak bych měla třetí otázku. Prosím. Eh, Mecky. Děkuji konkrétní odhalení došlo k nedávno ve spolupráci s někým, kdo byl odborník na Opel Safira a kdo byl schopen v podstatě vzít ty výsledky z laboratorních testů a silničních testů a srovnat se softwarem, který je aktivován eh, ve vozidle. To byl vlastně ten důkaz. Předtím jsme neustále poukazovali na to, že existuje možnost existence odpojovacích zařízení a vyzývali jsme orgány, aby ta odpojovací zařízení hledali. Domníváme se, že faktor konformity, tak jak byl nyní schválen, není zapotřebí, protože testy pro evropský trh eh, jsou vlastně závazné pro vozidla na evropském trhu a vozidla testovaná v USA nyní prokazují absolutní schodu. Na směrnice Euro 5 a Euro 6 jsou z roku 2007. Předtím byla vyhodnocování, která se eh, potrhovala technické a ekonomické možnosti dodržování, takže já si myslím, že tam byl dostatečný časový rámec předstihem dán. Děkuji vám. A nakonec si odpovědi. Číslo 13. Hovoříte o tisícech předčasných úmrtí na základě emisí NOx. Máte nějaké konkrétní poukázání na to? Můžete to konkrétně rozvést, jaké jsou ty dopady? Co jsem měla na mysli je zátěž eh, z eh, NO2, oxid eh, dusičitý dráždí dýchací ústrojí, znamená to velkou zátěž pro chronické pacienty a dlouhodobé studie, různé dlouhodobé studie na to poukazují a Evropská agentura pro životní prostředí koncem minulého roku schrnula, že v případě Německa je to přes 10 tisíc předčasných umrtí které lze přiřadit zátěží NO2 a pro Evropu je 72 tisíc. Děkuji, pan Turmes. Děkuji. Já nejsem udiven tím, že úředníci na německém ministerstvu v únoru 2011 něco věděli, protože v listopadu 2010 bylo rozhodující setkání 200 metrů odsud v Santr Boršet, kde GRC poté, co je léta zdržovalo DG Enterprise, konečně předložili, směli předložit svoje výsledky národním expertům, takže já si myslím, že to je úplně jasné, že ten sled byl listopad 2010 konečně, společné výzkumné středisko po letech může představit svoje výsledky testu z roku 2007 a 2008 národním expertům, takže o tom ministerstva pak samozřejmě věděla. Co je pro mě zajímavé, tak je ve vztahu Německa a Evropy. Myslíte si, že opravdu neexistuje žádný zápis toho mítingu z roku 2011, kde jste se setkali vy s ministerstvem? Víte, to dost zavání tím, co se nám děje tady. Poslední informace, kterou mám, je to, že Evropská komise zřídila interní antiemisní pracovní skupinu, která úplně ze zhora filtruje e-mailovou poštu, kterou my obdržíme nebo neobdržíme. A potřebujeme to vyřešit. Nemůžeme o tom dnes definitivně vydiskutovat, ale opravdu neexistuje zápis té schůzky v Berlíně, Viděli jsme to, to, to, to v tisku, že tam dělají zápisy úplně ze všeho. No, tady mohu jenom spekulovat. Nevím, co je horší, jestli to, že není zápis, anebo to, že zápis je, který není poskytnut na základě žádosti parlamentu. Jak tomu teď tak oficiálně je. Německý automobilový průmysl hodně využíval naftové motory a byl podporován německou vládu s daňovými úlevami nebo jinými rámcovými podmínkami. I ta limitní hodnota vlastně není stejná jako ta, kterou uh, máme u těch vozidel, která jezdí na benzín, takže zde je také určitá privilegovanost a dodržování stávajících limitů není triviální věc. To je velice komplexní technologie a to já tady říkám jako člověk, který není inženýr. A samozřejmě ta technologie je spojená i s určitými náklady, takže možná jde i, jsou i nějaké restrikce v této souvislosti. Zástupkyně je RC paní Delia L. Kudairi, která zde také hovořila. Ve své odpovědi uvádí, že nikdo v rámci JRC nenadnesl téma eh, odpojovacích zařízení. Někdo se na to zeptal a ona na to jasně odpověděla ne. Měříte opravdu tomu, že nikdo nikdy mezi lety 2007, kdy proběhly ty testy, a v roce 1998 už se vědělo o odpojovacích zařízení u nákladních vozidel. Myslíte si, že opravdu nikdo z odborníků neměl ani nej, nejmenší podezření, že existují odpojovací zařízení nebo nelegální postupy? Ne. Děkuji, to bylo jasné. A pokud je nějaký výbor anti emis v rámci komise, tak to je vlastně pro nás jenom jakási čest, ne? Pokud na komisi mají výbor anti-emis, tak bychom to měli brát jako čest a neměli bychom eh, to tady zbytečně rozvádět. Nyní má slovo pana Henkel. odpovědi na otázku číslo 10 uvádíte, že tyto testy by se měly provádět za náhodných a rozdílných podmínek. Na druhou stranu je také jasné, že existují i podmínky extrémní, které v podstatě znemožňují splňování těch norem. Můžete mi pomoci v definování těch extrémních podmínek? Já si myslím, že extrémní podmínky by například bylo extrémní zrychlení eh, nebo extrémní stoupání, extrémní teploty, zvláště velmi nízké teploty. Když hovořím o tom, že se předtím neoznámí podmínky a že zde bude variace, tak tím nemyslím, že se udělají testy, ve kterých eh, v jednom testu se provedou všechny extrémní podmínky, které si můžete představit, a, ale že se prostě trochu pozměnit ty proměny, ale v tom definovatelném rámci toho, jak chápeme ten běžnou jízdu. V rámci těch testů, které jste zatím provedli, napadlo vás někdy, že by mohla existovat rozdílná kvalita nafty, která by vedla k různým e, měře emisí NOx? V rámci definovaných požadavků na naftu jistě mohou existovat různé kvality nafty, mohou mít vliv na emise, ale rozhodně ne vysvětlují ty obrovské odchylky, které jsme nalezli. Poslední otázka. Na základě těch vašich dnešních výroků se zde naskýtá takový dojem, že chcete odstranit naftu. Je to tak? Ne, tak to není. My chceme, aby nafta byla čistá. A pak e, naftová vozidla klidně mohou být na cestě. My nejsme nějak pro nebo proti naftě, nebo pro nebo proti benzínu. Nám jde o to, abychom technologicky neutrálním způsobem eh, dosáhli výsledku čistá vozidla na ulici. Děkuji, Děkuji vám srdečně. Jsem ráda, že jste našla čas na tuto intenzivní diskusi a chci navázat na otázku Kristýny. A předtím chci citovat rakouské noviny, kdy obchodník s auty nechápe toto vzrušení a říká, eh, nikdo nedošel k žádné škodě, někomu nebyla udělána žádná škoda a vlastně se nic nestalo. To říká policie. A je to podobný postoj, Eh, se kterým se setkáváte také na německé půdě, že vlastně je to jenom přestupek. A nebo si uvědomují vůbec tito lidé, že tato legislativa byla vydána s cílem snížení emisí, tak abychom za A eh, ne, eh, zachraňovali lidské životy a za druhé nezatěžovali životní prostředí. A vy jste tady hovořila o deseti tisících mrtvých v Německu a 72 tisících mrtvých po celé Evropě, kteří předčasně zemřou v důsledku kolapsu dýchacích cech či eh, srdečního kolapsu. Eh, znají tito lidé tuto dimenzi? a vědí, o co jde. A potom ještě druhá otázka k tomu. Já jsem získala ten dojem, že v průběhu eh, vaší analýzy jste byli také vám bránili někteří výrobci automobilů ve zveřejňování informací. Děkuji vám. Tento příklad, který jste právě citovala, je opravdu extrémním příkladem, extrémním hodnocením, které nemohou potvrdit na německé straně. Takže víme, že existují tyto dva úkoly. Na jedné straně je to zabezpečení mobility, také zohlednění centrálního, centrálního výrobního úkolu německého automobilového průmyslu a to jsou dýzlová auta a na druhé straně je to dobrá kvalita vzduchu. Já znám tyto dva úkoly, které nelze rozlišovat a myslím si, že je nutné se zasazovat za větší ochranu vzduchu a životního prostředí a někdy se to vnímá jako restrikce pro automobilový průmysl, ale my jsme skutečně měli problém, že firma Daimler nám zveřejnění či před zveřejněním výsledkům nás varovala, že nás obviní kvůli hospodářskému poškození, které by eventuálně mohlo vzniknout. A také nám zakázali, abychom eh, zakázali nám zveřejnění příslušného dopisu a mm, my tedy jsme nejdříve poslechli, ale nyní máme tento dopis opět na své stránce na webu. A nyní pan Federle. Paní předsedkyně, ano, já budu hovořit za liberály. Jestliže učitel položí studentovi otázku zkou, u zkoušek předem, tak víme, že student ne, se nenaučí všechno, ale zaměří se pouze na ty konkrétní otázky. A to je to, co děláme u testování aut. Protože průmysl přesně ví, jak testy vypadají a tak dále. Dokonce je průmysl zapojen do tohoto testování a mám dvě otázky. Co si myslíte o těchto postupech? A ptám se, zdali můj příměr se studentem a učitelem je správný. A za druhé, postupujeme stejně u jiných eh, spotřebního zboží? Jsou také výrobci zapojeni do testování ledniček a podobně? Stejně tak jako v automobilovém průmyslu průmyslu. To answer your second question first, I think abych odpověděla nejprve na vaši druhou otázku. Já si myslím, no nemohu uvést konkrétní příklad, ale vím, že například eh, u eh, chlazení či vzduchové eh, techniky vzduchotechniky. Tam prostě není všechno stanoveno podle norem. Ty eh, normy si vlastně průmysl tak trochu stanovuje sám. A váš příklad s učitelem a studentem je velmi jednoznačný, já s tím souhlasím. Na druhé straně se domnívám, že pokud eh, řekneme, že ať už je ten test jakkoliv definován, je základem e, toho povolení, té certifikace, tak potom by takový test opravdu definován měl být, aby e, mohl být opakován a aby bylo také jednodušší jak pro výrobce, tak pro e, ty orgány, pro ty zkušebny, Eh, ho provádět. Myslím si, že je třeba eh, zapot, eh, že je zapotřebí začlenit do toho všeho širší perspektivu, širšího užití a zajistit, aby doplňkové kontroly toho konečného užívání a jeho eh, slučitelnosti eh, byly zajištěny a aby neslučitelnost byla opravdu sankcionována. To by nám dalo eh, skutečně vyváženou situaci. Prosím, další, paní kolegyně. Děkuji. Já jsem včera v Bruselu jela taxíkem. Bylo úplně Eh, vybaveno elektrickým motorem a řidič mi řekl, že před devíti měsíci nahradil tento, eh, ten eh, ten model svého dýzlového motoru elektrickým motorem a rozhodl se Eh, že to tak bude a celá ta jeho firma eh, toto následovala. Eh, těch elektrických motorů už je v té jeho taxikářské společnosti celá řada. Jak si vy vysvětlujete tento trend? Myslíte si, že to je opravdu řešení do budoucna? Bude to také efektivnější co do nejen emisí, ale také energetické náročnosti. Ale vidíte tady nějaké překážky do budoucna? No, abych odpověděla ohledně dýzlu, tak eh, tady samozřejmě je eh, možnost snížit emise. Eh, ta nová technologie na trhu je, vidíte to u Američanů. Jsou, to jsou vozy, které jsou mnohem, mnohem čistší a myslím si, že je tady také e, potenciál to, e, to výrazně zlepšit e, co do spotřeby, pokud nepůjdeme cestou zvyšování váhy, ale potenciál, zvyšování potenciálu motoru. Myslím si, že dochází k širšímu používání elektrických, elektrických motorů a to může být plná elektrifikace do budoucna a pokud můžeme, eh, pokud chceme do, eh, opravdu ty věci dotáhnout do konce, tak můžeme mít eh, do roku 3035 mít nulové emise a právě u osobních vozů vidím tu cestu jako nejjednodušší. Mohu pokračovat? Co se týče těchto technologií, které jsou teď na trhu, které jste zmínila, ne, jak to vypadá s výrobními náklady, alespoň přibližně eh, u těch nejrůznějších technologií eh, pro, limit, eh, pro omezení emisí NOx. Eh, NOx. Eh, a eh, myslíte si, že ty, do, že ty další náklady opravdu umožní výrobu? Vytvoří se předpoklady pro to, aby tady mm, třeba ty malé dýzlové motory byly tak nákladné, že konkurence bude pro ně velmi, velmi obtížná? Jak jaká řešení na trhu podle vašeho názoru eh, byste preferovala? Co si myslíte, že by na trhu fungovalo nejlépe? možná, že to bude tak, že se ta technologie opravdu stane příliš nákladnou pro malé vozy, ale mohou jít jinou cestou. ICCT uvedlo takové srovnání nákladů na technologie, nemám to v hlavě, ale mohu to eh, poskytnout eh, písemné podobě. Ano, budeme mít další písemné kolo. Pan Šulci další, prosím. Paní Paní Za, já bych vám chtěl poděkovat za to, že jste dnes přišla mezi nás. Já se ptám jako jeden z posledních a proto jsem si vyslechl mnoho vašich odpovědí. Vy jste mluvila o tom, že si vybíráte vozidla pouze na Mátkově a proto se však ptám, jak si volíte vozidla. Existuje na to nějaký mechanismus? testování mobilními přístroji. Tady testujeme eh, hlavních, tedy 30 modelů nově homologovaných dýzlových vozidel v Německu. Napadlo vás už někdy, že byste otestovali někdy Toyotu, i když není mezi prvními třiceti. Ano, to nás také již napadlo a co my také uděláme mimo rámec těchto prvních 30, tak tam se také zaměříme na Toyotu a my se snažíme se zaměřit na těch prvních 30 nejoblíbenějších modelů. Vy jste tak také již hovořila o tom, že jste upozorňovali orgány, ale nebyli jste bráni příliš vážně. Vážně to je můj dojem. Může to souviset s tím, že jste institucí, která je financována eh, například sponsoringem, jako například Toyotou a podobnými finančními prostředky, že nejste bráni vážně, to si nedovedu prost představit, protože my jsme naše příjmy vždy prezentovali transparentně. My eh, je již dlouze, dlouho známo, že nás eh, podporuje průmysl a my také nejsme jediní, kteří dali orgánům tyto informace a kteří vyzvali orgány, aby zahájili šetření v této otázce. A potom se chci ještě zeptat, vy říkáte, že jste transparentní, byla by ochotná Umwelthilfe, tedy vaše organizace, zveřejnit vaši dohodu s Toyotou? Vy říkáte, že dostáváte peníze, a tam se tedy, jste-li jste ochotní e, dohodu zveřejnit. A předtím jste také porovnávala bezpečnostní pásy také se říká, že někdy za určité teploty tyto pásy nefungují a porovnávala jste to s odpojovacími zařízeními. A to se mi zdá jako porovnávat jablka s hruškami. Souvisejí to s tím, kdy vy sama říkáte, že nejste technička, anebo má to jiný důvod? Já jsem neporovnávala bezpečnostní pásy s redukcí emisí, spíš jsem uh, pozorňovala na to, že existují v obou dvou nařízeních podmínky pro eh, testování za provozu, že se očekává tedy testování za provozu jak u bezpečnostních pásů, tak i u emisí. Já se ještě ptám, jste ochotná nám předložit tuto vaši dohodu s Toyotou? Samozřejmě ne. Já vás o tom mohu informovat. Takže to mi stačí tato odpověď, že nejste ochotná. Není to nevládní organizace, která je tady dnes tak říkajíc dotazována. A další kolega, pan Danc, děkuji vám za dnešní odpovědi. Vy jste také hovořila o tom, že předpisy jsou jasné, ale interpretace je nedostatečná, jak bych to tak formuloval, a že také dochází k ne, zákonnému používání odpojovacích zařízení. A když se e, bude vydávat nová legislativa pro zkoušení. Vy jste tady také hovořila o tom, že výrobci mohou obcházet novou legislativu. Co můžeme například udělat my jako parlament? Co můžeme jako parlament doporučit, tak aby nebyly žádné mezery v nastávající legislativě? Já si myslím, že by bylo dobré netestovat tak říkajíc ony zlaté vozy, tedy uh, ale testovat vozy přímo eh, v provozu a také vozy, které se prodávají. Ale to by nám také pomohlo stanovit rámec akceptovatelného a neakceptovatelného. A potom bychom potřebovali srovnávací mechanismy jako v USA a také potřebujeme transparentnost a zveřejňování údajů. Děkuji vám, to je závěr našeho prvního slyšení. Velice vám děkuji, paní Sár, za vaše otevřené odpovědi a ještě také dostanete písemné otázky. Doufám, že na ně odpovíte. Děkuji vám velice a uvidíme se opět v budoucnosti. Can I takže teď bych chtěla požádat eh, eh, pana eh, Pasku Sabida a pana Oliviera Hudemana, aby si sem přišli sednout. Rádi bychom teď pozvali eh, hosty, eh, pozdravili hosty druhého kola našeho dnešního slyšení, pan Pasko Sabido a pan Olivier Hodeman. Děkujeme, že jste přišli a máme minut, eh, hodinu a 40 minut na otázky a odpovědi. Nicméně nejprve bych vám ráda dala dohromady 10 minut k úvodnímu slovu Eh, abyste nám eh, řekli pár slov o vaší observatoři eh, CEO, která se zabývá Eh, sledováním korporací a lobistických skupin v Evropské unii. Eh, vypadá, že to je velice relevantní pro náš dnešní eh, program. Děkujeme za pozvání a věřím, že budeme přínosem pro tento, toto slyšení. Jsme tedy výzkumnou organizací, která dělá investigativní šetření ohledně privilegovaného přístupu některých veškerých sil um, uh, k, evropskému, uh, k evropským institucím. Nejsme technickou organizací, nemáme žádné konkrétní informace o těch testovacích uh, zařízeních a procedurách, takže Eh, bychom se chtěli předem omluvit, že na takovéto otázky nemůžeme zodpovědět, ale my jsme zveřejnili určitou analýzu a ta ukazuje na velice aktivní lobování automobilového průmyslu, jak zde v Bruselu, tak na národní úrovni a také ukazuje na velmi těsné a četné kontakty mezi těmito lobbysty automobilového průmyslu a e, politiky. Tady e, bychom rádi upozornili na některé e, lekce, které se z toho dají vyvodit a na nutnost zlepšení legislativy. První výsledky máme z ledna, ten Eh, dotazník byl vlastně spuštěn v srpnu 2015 eh, mezi Evropskou eh, komisí a příslušnými lobbystickými skupinami. Byly zaznamenány tedy četné četné kontakty a korespondence ukazuje, že ještě rok předtím, než byla prohlas, odhlasována, eh, prohlasovaný RDE, tak se průmysl velice aktivně podílel na jejím znění a agresivně loboval v Evropské komisi eh, ve, chvíli, kdy, ve chvílích, kdy komise nechtěla jít automobilovému průmyslu na ruku. Eh, například došlo k tomu, že se oslabil ten návrh, byla tady snaha oddálit jeho schválení a tak dále. Dokument ukazuje, že eh, jsou tady tedy velmi zapojení organizace jako eh, eh, podniky jako Volkswagen a že Eh, byly tady prostě snahy definovat eh, znovu, co jsou normální, běžné eh, tedy podmínky a byly tady Eh, prostě nově eh, využívány určité aspekty jako vzduchotechnika a tak dále. Takže eh, to, co lidé běžně dělají při jízdě již teď při testování, mělo být na základě snahy těchto lobbystů vnímáno jako neběžné podmínky. Přestože samozřejmě výsledky takovýchto testů a jejich pozměnění vedlo k zhoršení zhoršení, možnému zhoršení stavu, zdravotního stavu. E, takže Tady prostě e, neexistovala mimo jiné vnitřní expertíza komise. Korespondence také prokazuje, že e, se lobbysté snažili zpomalit hlasování a to prostřednictvím třeba technických návrhů. E, eseje například přišla s vlastním typem RDE týden předtím, než měla komise svůj vlastní návrh předložit Eh, to znamená tak trošičku jak si eh, hodit eh, do toho další změnu, další způsob, jak to zpomalit. Dokumenty, které jsme dostali, ukazují takovou směs, jak využívání různých hrozeb, ztráty zaměstnání a tak dále, mm, Eh, i eh, odmítání metod komise při výpočtu různých faktorů a také eh, různé hrozby právního charakteru, například šlo, šlo o to, že eh, lobbysté přišli s vlastními eh, právními stanovisky, spochybňovali právní stanoviska objednaná komisí a tak dále. Druhou zprávu jsme vydali v březnu a ta se týkala eh, vlastně dalšího šetření na základě dokumentů, které unikly. Šlo tam o kompromisní strategii kolem těchto věcí a možná úplně zásadní věc je, že strategie ESEA byla vlastně založená na informacích, které e, byly získány během neformálního jednání, z kterého není žádný zápis, Eh, takže neformální jednání a ta informace z tohoto jednání byla v rozporu eh, s veřejně dostupnými informacemi, které tehdy Evropská komise využívala. A tato informa- tyto informace pak byly využity pro eh, posílení, přitvrzení té linie SEA a E, prostě bylo tam řečeno, že nemá být e, hledán žádný kompromis kolem některých stanovených cílů e, lobbystů. Pak tady byla ještě otázka komplexnosti celé strategie ASEA, která opravdu zahrnovala veškeré ty úrovně rozhodování a hodně se tam také spolehala na to, že členské státy budou nakládat tlak na Evropskou eh, komisi. Eh, to znamená, eh, že členské státy měly v tomto směru hrát zcela zásadní roli. A chci zdůraznit, že většina tohoto lobování byla zabalena, aby prezentovala jakoby technickou expertízu, technické záležitosti a také, aby vytvářela dojem, že se jedná o e, nezávislé e, e, názory a aby byly zakryty ty ekonomické finanční zájmy a e, pak samozřejmě e, ty orgány, které měly být e, kontrolními, často své vlastní lobbysty vysílali na tato jednání a k tomu předám slovo kolegovi. Ano, v našich zprávách a z našich šetření můžeme dojít k závěru, že tady je opravdu zapotřebí lépe chránit ten proces přijímání rozhodnutí z, před eh, excesivními vlivy automobilového průmyslu. My tady máme několik navržených možností, které by pravděpodobně vedly k lepšímu, eh, k lepšímu stavu. Transparentnost eh, lobovacích organizací online, informování o těchto setkáních mezi pracovníky komise a lobbysty od konce roku 2014 2014 eh, jsou všechna jednání komisařů a generálních ředitelů eh, eh, dostupná online, ale to je pouze špička ledovce, protože ukazuje se, že velká část důležitých jednání probíhá o úroveň níž a o těch už informací, informace nejsou. Takže to, co bylo zavedeno v roce 2014, by mělo opravdu zahrnovat všechny úředníky komise, aby se korupce zamezilo. A pak samozřejmě zápisy z těch jednání. Tady musím říct, že jsme byli opravdu velmi zklamáni využíváním práva na informace. Celá řada jednání komise s zástupci automobilového průmyslu a s jejich lobbysty není doplněna zápisy Transparentnost sama o sobě, no nejsme naivní, e, ta e, samozřejmě nezabrání excesivnímu e, uplatňování vlivu v automobilového průmyslu. Myslíme si, že tady musí prostě z hora komise přijít velmi jasný politický signál, že toto je priorita a to všechno musí jít ruku v ruce s některými konkrétními reformními opatřeními. Zmíním jenom tři věci práci v čase, který nám zbývá. Zásadní je snížit eh, závislost eh, na E, vlastně expertíze, která pochází z toho e, odvětví, které má být regulováno. E, komise prostě musí mít možnost najít expertízu mimo regulovaný sektor a také uvnitř sebe sama. Za druhé, měla by tady být vyváženost v jednáních mezi jednotlivými zúčastněnými stranami to znamená, že to, co řekl Juncker komisařům, by mělo být rozšířeno a to zajistit vyváženost eh, eh, ve všech oblastech eh, a to by se mělo týkat všech úředníků na všech úrovních. To by byl krok správným směrem. A naše šetření také ukazuje takový velmi, o, velmi Eh, častý styk mezi orgány komise a eh, lobbysty automobilového sektoru. Tady to musí být opravdu eh, blíže sledováno. Jsou tady některé určité zásadní principy v těch standardech pro konzultace, tak jak je komise vlastně uplatňuje mezi svými úředníky, ale ty jsou příliš obecné, měly by být mnohem jasněji definovány. A také, což je ještě důležitější, měly by být být důsledně uplatňovány. A jak také řekl Pasko, jsou tady problémy také na národní úrovni, musí e, takový typ reform byl také, být také probírán e, s orgány na národní úrovni. E, předsedkyně, děkuji. Začneme s prvním kolem dotazů, to znamená zástupci politických frakcí. Pět minut na otázky a odpovědi. Pan Jilbrandej. Ano, děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji panům Sabidovi a Hedemanovi za prezentace. O čem tady diskutujeme? Je to ta velice citlivá rovnováha mezi správným přístupem k rozhodovacímu procesu, tak aby byla zlepšena kvalita legislativy, to je na jedné straně, a na druhé straně možná přemíra přístupu a negativní vlivy. Moje otázka je tato. Když srovnáte přístup automobilového průmyslu, bývalý, e, tedy formální přístup e, automobilového průmyslu s jinými odvětvími průmyslu. E, je tady rozdíl já bych řekl, že naše šetření napříč odvětvími e, ukazuje, že to je prostě něco, k čemu dochází. Spíš se musíme zabývat, proč. E, u toho automobilového průmyslu je ten styk o to širší s těmi lobbysty, že prostě komise nedisponuje dostatečnou expertízou v této oblasti. E, takže se tady prostě příliš spoléhalo v minulosti na experty právě z tohoto sektoru, výboru, eh, když se podíváte na ty pracovní skupiny, eh, tak 66% u automobilového průmyslu jsou lidé z automobilového sektoru, a jinde je to trochu, trochu lepší, ale ne o moc. Takže to je jeden problém. A pak je to také otázka politická, politická politické rozhodnutí, proč tady třeba není expertíza na úrovni komise na rozdíl od EPA. Je to určitý politický signál, který říká, e, my prostě spoléháme na expertízu automobilového průmyslu i vzhledem k jeho pozici v Evropě. A tady si pravděpodobně neuvědomujeme ty potenciální konflikty zájmu, ke kterým může docházet. Ale ať už je ten důvod jakýkoliv, tak eh, výsledkem je, že teď jsme v situaci, kdy se snažíme eh, zaručit nezávislou expertízu a je to prostě možné a je to žádoucí. Automobilový průmysl je prostě mimořádný případ když se podíváme na zkušebny a tak dále, tak ty prostě spolehají na financování z automobilového sektoru. V jiných oblastech eh, akademická obec a další zúčastněné strany mohou poskytnout tu exportízu. Například eh, jsou tady i eh, jiné sektory, jako třeba doprava obecně, kde je to mnohem lepší než v automobilovém průmyslu. Takže vy říkáte, že nedostatek znalostí na Evropské komisi je zde asi vlastně největší problém a je to ještě větší problém než ten přístup automobilového průmyslu. Vy jste ve své písemní odpovědi uvedli, že mezi září 2014 a únorem 2016 došlo k 21 oficiálním setkání mezi ACA a DG Grow. To je vlastně více než jedno setkání měsíčně. Je to normální? Je to běžné v eh, oblasti eh, průmyslu? Děje se to také v jiných průmyslových odvětvích, že se setkávají častěji než jednou do měsíce takto? Ano, tak eh, my se například více než jednou měsíčně setkáváme s komisařem Kanětem, ale tato setkání musíme vzít ještě separátně od jiných způsobů ovlivňování, kdy jsou zde různé telekonference a ASEA je také zapojována do pracovní skupiny eh, formulující různé podmínky. Volkswagen je například zapojen do pěti různých odborných skupin. Takže existuje i celá řada dalších cest, kromě těchto oficiálních setkání. A těch 21 setkání. To jsou setkání, o kterých víme. Možná byla i nějaká formální setkání, která nebyla zveřejněna, protože když jsme poprvé žádali o e, přístup k dokumentům, tak e, vlastně některé ty setkání byly zamlčeny a teprve když jsme šli do hloubky, tak e, o tom bylo informováno, takže tam je nedostatek transparentnosti a je to pak těžké pro veřejnost zjistit, kolik těch setkání vlastně bylo. Ale automobilový průmysl je intenzivně zapojen do celého legislativního procesu. A tvrdil byste, že například v té technické pracovní skupině je eh, automobilový průmysl přítomen intenzivněji než jiné odvětví ve svých odvětvových eh, skupinách, které se jich dotýkají? Bohužel já pracuji horizontálně v otázce mm, odborných skupin a opravdu nedostatečná eh, vyváženost, to je velký problém. A opravdu ty průmyslové skupiny výrazně dominují. Není to omezené na automobilový eh, průmysl a rozhodně to tam je. Děkuji, pan Žalba. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji také našim hostům za jejich přednášky a za to, že přišli mezi nás. Jak víte, tak Evropská komise vypracovala nový návrh s novým rámcem pro odstranění nedostatků, o kterých jste zde právě hovořili. Jak hodnotíte tento návrh komise, který se zdá být nejpokrokovějším na světě? A o jakém eh, hovoříte, eh, balíček RDE nebo eh, schvalování. To se týká těch, těch reálných testů místo těch laboratorních. Já potrhuji to, že nejsem odborník na techniku, takže já jsem si musel nastanovat různé detaily, abych si vypracoval ten kontext, ve kterém ten lobbying probíhá. Možná, že kolegové vám zde odpoví lépe, ale rozhodně je to lepší návrh než ty, než ty předchozí. Ale když se podíváme na ty dokumenty, které jsme obdrželi a na ty e, možnosti e, neplnění, které v tom jsou, tak těch tam je hodně. Já jsem udělal takový eh, soupis, který jsem měl ve svém původním prezentaci, například ty teploty. E, tam běžné eh, eh, podmínky řízení mělo být 0 stupňů, teď je to 3 stupně, nebo start eh, za studena, což je typické například ve Skandinávii, už zase v těch testech není. Potom tam byl pokus omezit množství řízení ve městech, které je zohledňování. No a to se tam tak tak hromadilo a jsou zde různé technické změny, které to celé mají oslabit nebo vytvořit možnosti pro automobily průmysl, aby neplněly ta skutečná kritéria. Pro splnění norem Euro 6 a to jsme slyšeli i v tom minulém referátu, tak stále budou rozdíly mezi tím, co se skutečně děje, nebo co si lidé myslí, že se děje při reálném řízení a co se děje, když auto projde tím testem. Já si myslím, že eh, auta nebudou splňovat tyto testy, když hovoříme o těch faktorech schody. Do roku 2021 eh, budou o 50% stále překračovat ty limity Euro 6, ale bude si to veřejnost uvědomovat? Takže samozřejmě zlepšují se systémy testování, ale průmysl a členské státy se postarali o to, že je tam dostatek zadních vrátek pro to, aby nemuseli plnit ty reálné podmínky. Podle vašeho návrhu, jak by vypadal takový ideální návrh? když eh, musí řešit nějaké reálné a závažné problémy, které popisuje. A pokud je to návrh na evropské úrovni, bude mít skutečně i globální dopad? No to nespadá úplně pod moji odbornost, eh, možná BEUK nebo EUHG vám eh, to řeknou lépe, protože to analyzovali tyto návrhy, ale z hlediska veřejnosti, tak každý návrh by se měl postarat o to, že Eh, automobilový průmysl bude naplňovat ty zákonné limity, které zde jsou na ochranu zdraví a zabránění časným umrtím. Takže pokud vlastně zde nedochází k plnění těch limitů, tak eh, to jde proti veřejnosti, ať už je to na evropské úrovni nebo jiné úrovni, VLTP nebo něco jiného. Já si myslím, že je třeba se postarat o to, aby také vlastně na všech úrovních eh, byla ochráněna tvorba politik od vlivu průmyslu. Dobře, tak pokud jsem tomu správně eh, pochopil, tak eh, vlastně ani nepreferujete nové legislativu, ale dávali byste přednost plnění té stávající. Ať už bude platit jakákoliv legislativa, tak eh, by měla být výsledkem demokratického procesu. A my doufáme, že když vznikne legislativa, až už stávající nebo budoucí, takže bude reagovat na potřebu veřejného zdraví. A to jsme zatím nebyli úplně svědky. Já vám nemohu teď specificky říci, které legislativní akt by byl nejlepší z hlediska lidského zdraví. Na to nemáme expertizu, ale musíme se starat o to, aby prostě legislativní proces byl ochráněn před ekonomickými zájmy. Děkuji, pan Karens. Děkuji vám, děkuji vám, dámy a pánové. Děkuji našim hostům. Já bych eh, trochu podpořil vaši důvěryhodnost, protože vy tady eh, zmiňujete, že vlastně nejste techničtí odborníci a toto je výbor, který se zabývá velice technickými záležitostmi. Tak koho vy vlastně zastupujete, pánové? To je moje první otázka. No, tak my jsme nevládní nezisková organizace, nemáme členy, ale máme jasnou misi, která je popsána na našich webových eh, stránkách. Máme 14, zamě- 14 zaměstnanců, kteří implementují toto poslání a to je vyšetřování a publikování informování, informací o lobbingu v eh, věcech EU. Takže vy jste pro transparentnost a pro zveřejňování. A kdo vás financuje? V té písemné odpovědi jsme vám poskytli odpověď na našich webových stránkách. Jsou zveřejněny veškeré naše zdroje financování. Máme eh, zde uveden rozpočet všech příjmů posledních deseti let publikovaný na webu a je to také v rejstříku transparentnosti. Ano, já jsem si prohlížel vaše webové stránky, vy jste velice otevření. Zajímavé je, že v roce 2015 jednotlivci darovali 34 tisíc euro, což byly 4%. Vaše rozpočtová zbytek je od nadací. A ta jedna nadace je Iswater Foundation 23% v roce 2015 a v období 2011 až 15 ještě více. Takže kdo je tato velká finanční nadace, která financuje asi třetinu vaší činnosti? Eh, Izvara Foundation je taková eh, grantová nadace, která má také své webové stránky, podporuje neziskové organizace působící v oblasti životního prostředí, změn klimatu a eh, zodpovědnosti podniků. Takže my každý rok dostáváme od nich grant, pokud je schválen, který pokrývá celou řadu naší výzkumné činnosti a kampaní. A co je za, touto fonda, za tím fondem ISFARA? Eh, vlastně to zřídili individuální filantropové, kteří chtějí, eh, chtějí podkytovat financování neziskovým organizacím. Když se podívám na ty jejich webové stránky, já je mám zrovna rozkliknuté, tak ti píší, že podporují lokální kampaně proti poškozování eh, nebo proti škodám neoliberalismu ve světu způsobené institucemi, včetně VTO, Světové banky, Evropské komise a tak dále. ISFARA tedy uvádí, že jsou organizace provazující kampaně na podkopávání institucí typu Evropské komise. Je to tak, nebo to tak není? No já bych to takto neinterpretoval. Jsou progresivní nadací, zabývající se neoliberálními politikami. Jak eh, definujete progresivní? Týká se to hodnot ochrany sociálních a ekologických práv ale na těch jejich webových stránkách, a myslím, že to není k interpretaci, podporuje lokální kampaně proti Evropské komisi. Takže oni vás svým způsobem eh, podporují proto, abyste vedli kampaň proti Evropské komisi. Proti specifickým politikám, ne proti komisi jako takové, ale neoliberálním politikám. Ale tam píšou proti komisi jako instituci. A co je zajímavé, ono to zmizelo, ale v roce 2010 tam bylo uvedeno, že eh, tuto nadaci eh, zřídil nějaký Ayman Jalat a že to je financováno z eh, účtu UBS. Já nevím, neobjevuje se to také v Panama Papers? Není to takový docela netransparentní zdroj financování pro organizaci, která nám zde poskytuje informace, ale vlastně o co mi zde jde. My v tomto panelu chceme slyšet hlasy občanské společnosti a ve vší úctě zdá se, že když vám nasloucháme, tak občanská společnost, tedy ty individuální dáci jsou 4%, ale pak je zde velká organizace, jejímž když vás financuje a jejím cílem je zničit Evropskou komisi. Nevím, jestli vám máme naslouchat. Předsedkyně, my jsme to rozhodli na koordinátorech v rámci demokratického postupu. A v rámci demokratického postupu je důležité, aby všichni toto věděli. Není to snadné eh, skoordinovat také dobrý kalendář, harmonogram a mít všechny koordinátory. Já osobně nemám problém s organizacemi, které jsou kritické vůči neoliberálním myšlenkám, ale tak to funguje náš parlament, jsou zde různé politické uh, Eh, skupiny, můžete eh, klást otázky, jako je vy, pane Karinče, ale měli jsme zde řadu různých osob a techniků a i ty neziskové organizace nám dávají otevřeným způsobem, transparentním způsobem. Informace nejsou zde od toho, aby byly nějakým způsobem grilovány. Já s tím souhlasím, ale co je pro mě takové zvláštní, oni o tom hovoří a my jsme všichni máme zájem o otevřenost a transparentnost, ale když se podíváme na ně, tak vypadají velice netransparentně a není to uvedeno na webu. Ne, možná bychom to mohli vyřešit písemnou cestou, ale stručně zareagujte. Všechny tyto otázky byly uh, už vyřešeny v tom těch písemných odpovědích, které jsme poskytli. My jsme transparentní a fond ISFARA má svůj mission statement, který eh, je komplementární s naší činností. Je logické, že nás podporují. A ten uh, citát, který se zazněl, nebyl úplně stoprocentně. Fakticky jde o podporu uh, činnosti neziskové v oblasti Eh, životní prostředí, sociální záležitosti, proti neoliberálním politikám, nikoli proti Evropské komisi jako takové. Je to nadace podle švýcarského práva, která je zorganizována v Curychu pod bankou UBS a to je velmi běžné u tohoto typu nadací. Můžeme se prosím vrátit k tématu tohoto slyšení, pan Dans. Ano, Myslím si, že o vaší organizaci si určitě najdeme další informace, ale já bych se vás taky klidně mohl zeptat, co jste měli k snídani, to by bylo možná také zajímavé, ale já se chci zeptat, na změkčování podmínek RDE. A mě by zajímalo, jaké důkazy máte v této souvislosti. Ano, děkuji vám. My máme důkazy o tom, že jsou snižovány teploty a také otázka toho, co to je, co jsou normální podmínky také eh, se zvýšila teplota z 0 na 3 stupně, také byly vyloučeny eh, startování zachladu a potom byly vyloučeny různé věci, které měly být spíše součástí testu a zkoušení. Potom také Eh, zde se rozhodovalo či eh, postupovalo tak, že stano, byly stanoveny trasy eh, je jízdy ve městech a mimo město a potom maximální testování rychlosti bylo Eh, nyní stanoveno na 145 a nebyly testovány vysoké rychlosti 160 kilometrů. To bylo zamítnuto. A to bylo dokonce zamítnuto pro sportovní auta. A my víme, že Volkswagen sehrával eh, vedoucí roli při tom, kdy psali eh, do Evropské komise do pracovní skupiny, že je třeba také eh, vyčlenit Eh, vysoce, vysokorychlostní testy a z toho také byly vyloučeny další značky jako Porsche, Lamborghini a tak dále. Ale my, oni pak řekli, že toto nebylo žádné lobování, že toto eh, je běžná komunikace v rámci Evropské komise a také se snažili předložit určité aspekty na národní, na národní úrovni a tady se také jednalo o to stanovení hranice na místo na 1,6 na 1. A vy jste tady také hovořil o zpomalovací technice. Takže vy jste zmínil faktory konformity. Uh, vy tady hovoříte, že se používaly různé taktiky, tak aby aby se obešla schoda. Ale u toho spožďování byly dvě taktiky. Za prvé se snažili dosáhnout toho, aby se hlasovalo co nejdříve a také na druhé straně se snažili zachovat stávající zkušební režim. Takže oni na jedné straně se snažili působit konstruktivně a potom v červenci 2015 tvrdili, že není možné splnit americké standardy a tady také tvrdili, že by bylo lepší nastavit si jiné standardy, které budou odpovídat podmínkám. A pokud se týče faktoru konformity, tak tady byly různé taktika, hovořilo se o nezaměstnanosti, jestliže by se museli e, plnit jiné podmínky. Potom také byly zpracovávány právní postoje a také e, na se navštěvovaly jednotlivá ministerstva v jednotlivých zemích, tak aby jejich faktory konformity byly zapracovány do uh, zkušebních postupů přímo v místě, v terénu. Děkuji vám. Děkuji vám, děkuji vám. A Děkuji vám za vaše informace. Já jsem si přečetl pečlivě vaše písemné odpovědi, ale všel jsem si, že jsou poměrně vágní.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 jsme možná se nevyjádřili úplně detailně, ale jestliže budete potřebovat další informace, rádi vám poskytneme eh, technické informace a také odkazy na různé další linky. Tady máme také hodně informací, které vám mohu poskytnout takže my jsme ochotni vám tyto informace poskytnout, ale možná jsme si mysleli, že máte spíše zájem o analýzu. Například e, odpověď na otázka čtyři, takzvané hm, leaked document, e, dokumenty, které tady pronikly na veřejnost. Můžete upřesnit, jaké to jsou dokumenty přesně? Tak ta otázka číslo čtyři, která se týká dokumentu, který my jsme zveřejnili na našich webových stránkách, to je článek, myslím, že jsme ho poslali jako podklad pro slyšení, pokud ne, tak vám ho ještě pošleme. Je to strategický dokument ACA, kde se uvádí, jaké kompromisy učině eh, souvislosti s komisí v oblasti RDE a jiné a jak vlastně zajistit to, že tam budou mezery a dojde ke spožďování. Ve vaší odpovědi na otázku číslo 8 hovoříte o tom, že v uplynulých letech se objevilo více informací o lobistických skupinách, ale že tyto informace ještě nejsou zdaleka dostatečné pro to, aby bylo možný řádný monitoring lobismu. Je potřeba vyšší transparentnost, s tím plně souhlasím. A zatím je to tedy nedostatečné, aby se zabránilo eh, neoprávněnému oblivňování. A v odpovědi číslo 12 uvádíte potenciální řešení v budoucnosti. A já chci položit následující otázku. Existují nějaké eh, příklady dobrých nebo osvědčených eh, nebo nejlepších postupů? Vy jste hovořil o nedostatečné rovnováze vlastně u všech významných ekonomických skupin, ale existují určitá odvětví nebo určité postupy, které by mohly sloužit jako dobrý příklad? Děkuji vám za vaše otázky. Co se týče odborní skupin, expert groups a složení těchto expertních skupin, tak existuje řada příkladů skupin, které se staly v posledních letech vyváženějšími. Evropská komise zde byla pod velkým tlakem, aby vytvořila vyváženější poradní skupiny a některé části v komisi zde učinily velice praktické kroky tímto směrem. A bylo by potřeba toto udělat v rámci celé komise a také se porozhlédnout po Evropské komisi a vzít ty osvědčené postupy a potom je například aplikovat také v případě nařízení o emisích z automobilů a podobně. Takže touto cestou by měla jít i komise, aby prostě si vybrala nejlepší postupy ze svých vlastních generálních ředitelství a zavedla je po celé komisi. A obecně, co se týče transparentnosti a e, vlastně prevence Mm, obcházení legislativy. Existují některé e, osvědčené principy v některých dokumentech komise, včetně nových standardů pro konzultace. Tam se specificky hovoří o tom, že je zde potřeba, e, aby se nekonzultovalo pouze s jednou stranou zájmových skupin. A to se týče také zvláště té fáze těch online konzultací, ale Mělo by se to vlastně rozšířit do všech fází konzultačního procesu v komisi. Děkuji a nyní má slovo Thank you so much. Děkuji vám. Nyní se nacházíme ve velice citlivé fázi našeho slyšení, protože to také ovlivňuje kvalitu naší práce musíme si říci, zdali budeme opravdu vycházet z konkrétních údajů, protože my všichni jsme, tak říkajíc, předmětem lobbyingu a my také někdy lobbying potřebujeme, tak abychom měli fakta na stole a abychom také chápali různé zájmy v rámci Unie. Ale musí se to dělat tak, aby toto bylo transparentní pro naše voliče i pro občany vůbec. A proto se chci zeptat, získali jste nějaký důkaz, že průmysl ovlivňoval komisi při utváření nových RD, RDE testů. A potom druhá Otázka je ta, zdali se snažil průmysl zpomalovat schvalování legislativy. A jestliže tomu opravdu tak je, a získali jste konkrétní důkazy, co můžeme udělat pro to, aby se to již neodehrávalo. Já vím, že EPA ve Spojených státech má, je takový proces, že politici stanoví e, proces a potom EPA stanoví standardy a oponentem je potom průmysl a potom po celém projednání se stanoví závěrečné standardy a normy. Možná, jestli bychom neměli postupovat tímto způsobem. Myslím si, že je důležité konstatovat, ukázat přímou podmíněnost, že určitá schůze vedla k určitému výsledku ale máme určité důkazy pro značné zapojení průmyslu a také vidíme výsledky procesy RDE byly odhlasovány na podzim 2015 a schváleny parlamentem v tomto roce a trvalo to velice dlouho. Bez VV eh, skandálu by nedošlo ani k hlasování. A také vidíme u faktorů konformity, že se schvalují potom nové faktory, mají být schválovány pro nová auta v roce 2017 a komise v únoru 2015 hodlala udělat uh, schvalování konformity v jednom kroku, ale potom se, roz, se rozhodlo, že se to bude dělat ve dvou krocích. My máme další konkrétní důkazy pro zpomalování, ale jestliže máte omezený přístup dokumentům, tak je to složitá věc. Například eh, neexistují zápisy, některé schůze jsou neformální a potom eh, se dostane informace na povrch a na veřejnost jedině, když dojde k podobným skandálům, jako je tento VV skandál. A otázka toho, jak zabránit eh, nadměrnému vlivu. Váš příklad o EPA ve Spojených státech je zajímavý. Regulační proces v eh, automobilovém průmyslu v EU je ovlivňován intenzivně automobilovým průmyslem. A můžeme se ptát, zda je to zdravé, nutné a například v EPA se stanoví politicky cíle, potom se stanoví standardy ze strany EPE, e, potom se provádí konzultace a berou se v potazy názory aktérů a potom následuje další fáze, tak říkajíc bez lobbyingu. Takže to opravdu by se mohlo zvážit, zdali by se nemělo postupovat podobným způsobem a zdali bychom neměli proaktivně zapojovat do každé fáze automobilový průmysl a také by automobilový průmysl mohl tedy eh, poskytovat svou expertizu. Ale je třeba v této oblasti udělat politické rozhodnutí. Děkuji a nyní Mirje Diong. Děkuji vám, paní předsedkyně. Také děkuji zástupcům Corporate Europe. Vy tady nejste na potítku, vy se snažíte nám pomoci, co bychom mohli udělat lépe v oblasti transparentnosti. První otázka se týká přístupu k dokumentům. Podíváme-li se na to, jaké dokumenty máte, pak mám jednu otázku. Víte něco o pravidlech v rámci komise, zdali existuje povinnost zápisu? A jestliže ne, pak byste o tom měli diskutovat s komisí, že se objevují schůze, kde není povinnost zápisu. Takže jaké kroky může udělat komise? A za druhé, jaký máte vlastní plán z hlediska dodatečných informací, které byste mohli získat, které by pro nás mohly být prospěšné? K první otázce my jsme našli, že bylo mnoho schůzí, 13 schůzí, které nevedly k žádným zápisům a potom eh, bylo dalších sedm schůzí, kde se nevedl zápis a potom eh, začala komise proaktivně reprodukovat zápisy z milých nulých schůzí na základě zápisků eh, účastníků a tak dále. Nevím, zdali to bylo v důsledku tlaku na komisi a také úniku informací, ale existují pokyny, týkající se etického kodexu vedení schůzí Eh, mít schůze s lobbysty, by měly být písemně dokumentovány, jestliže Eh, také schůze jsou důležité a tyto zápisy mají být ukládány. Takže tady existují jasné pokyny, že by měly existovat zápisy, ale komise a generální ředitelství GROW eh, se takto nechová, takže by bylo zajímavé se zeptat generálního ředitelství pro růst, jaká opatření udělají v budoucnosti tak, aby dodržovali tyto pokyny. a DG Grow se také chrání vlastními pokyny, ale měli bychom také vědět, jaké postupy zde existují, protože e, musí se DG Grow například bránit proti konfliktu zájmu. Takže já mám tady ještě jednu otázku. Vy doporučujete, aby všechny kontakty pracovníků komise s lobbyisty byly registrovány a byly dány na webovou stránku. A když jsem se na toto dotazoval komisi, tak bylo řečeno, že to může být porušení práva na soukromí. A za druhé se ptám, e, zdali víte něco o tom, že se zvyšuje e, počet neformálních schůzek komise e, například v hotelích. Jsou to také schůze podle vašich standardů? Ano, pro aktivní transparentnost u schůzí s lobbyisty by byla velice dobrá, protože pak bychom mohli monitorovat eh, tyto schůzky a bylo by možné tady stanovit povinnost jakéhosi zápisu, ale lze také anonymizovat eh, jméno eh, zástupce komise, který jedná, ale myslíme si, že pokud by tato jména byla veřejně známa, pak by to bylo lepší. Důležité, důležitá věc na závěr je ta, že Eh, u schůzky na nižší úrovni jsou také velice důležité a právě proto tyto schůzky musí být k dispozici také na veřejných webových stránkách. Um, Děkuji, paní Hali. Dobrý den. Děkuji za to, že jste přišli mezi nás. Když hovoříme o vlivu lobbystů, tak eh, to někdy vypadá, jako že to je tabu téma, ale my o tom hovoříme a je to v centru našeho, eh, našich snah v této eh, v tomto výboru. A teď odpověď k otázce 10. Vy tady jasně hovoříte o tom, že je zapotřebí důkladně mapovat eh, aktivitu lobbystů a zajištit zajistit především velkou diverzitu expertů a jejich finanční nezávislost nad a e, skupina na vysoké úrovni e, K21 byla složena z, celá, z celé řady e, automobilových výrobců a byl tam také předseda Mezinárodní federace automobilových výrobců, ale nebyla tam žádná nevlídní, nevládní organizace, která by se zabývala životním prostředí. Myslíte si, že to tedy byl jasný politický signál, který přišel ze zhora a DG Eh, už teď začíná vnímat eh, automobilový sektor jako kolegislativce 5 eh, a 6? To je moje první otázka. Děkuji vám. Ano. Cars 21, no, to byla mimořádná iniciativa tehdejšího komisaře Ferhojgena, který tedy vytvořil poradní skupinu na vysoké úrovni, která byla mimořádně nevyvážená. Už jsme o tom hovořili. Ta skupina e, byla opravdu jedním z nejhorších příkladů, který v takovýchto, takovéto oblasti můžete vůbec nalézt. Takže e, e, výkonní ředitelé velkých automobilek a tak dále a tak podobně. A jedna nevládní organizace E, a žádná organizace spotřebitelů. Bylo to velmi vysoce kritizováno v tehdejší době a když o pár let později ta skupina byla vlastně znovu nastartována, tak to bylo trochu lépe e, vyvážené, protože ten signál byl skutečně problematický v tom smyslu, že požadavky automobilového průmyslu byly pro celou tu legislativu mnohem e, důležitější než všechno ostatní. Pak je otázka dopadu této poradní skupiny. Ano, vyprodukovala několik zpráv a to mělo eh, dostateč, dost velký dopad na přístup Unie k automobilovému sektoru. Ano či ne? To je důležitá otázka. Pak samozřejmě automobilový průmysl chtěl prosazovat svou verzi, takzvané eh, Better Regulation, Eh, nový přístup, který by byl mnohem měkčí, mnohem víc eh, vycházející z požadavků automobilového průmyslu, že by vlastně tady došlo také ke koregulaci a samoregulaci to byly jejich principy. Když se objevily ty první zprávy, eh, tak automobilový průmysl byl velmi spokojený s tím výsledkem a e, vnímali to tak, že tento nový přístup je prostě novým e, přístupem na e, nové období a a samozřejmě je to na tomto výboru, aby se zabýval tím, jestli tomu tak bylo či nikoliv. Každopádně to ale celý regulační proces postavilo eh, hned z kraje úplně špatně. Děkuji za vaši odpověď. Já jsem se dívala na eh, zápisy eh, z jednání této skupiny na vysoké úrovni CARS 21. Hovoří se tam o nutnosti vnímat euro 5 a 6 pod úhlem better regulation. Better regulation je tedy velmi plastický pojem. A podle mého názoru nákladů. Eh, myslíte si, že tato pracovní skupina na vysoké úrovni CARS eh, 21 ne, vlast, neznamenala vlastně nic jiného než eh, možnost, aby se automobilový průmysl jaksi reguloval sám ve smyslu Better Regulation. Eh, my eh, pracujeme na zprávě k této věci, předložíme eh, ji v září. Je to obtížná otázka, teď na ní odpovědět nemohu, ale chci ještě zmínit jedno šetření, které jsme vydali. Cars 21 podpořil E, verzi automobilového sektoru, e, co se týče better regulation, především v oblasti e, self-regulation a v roce 2007 to přijali vlády a unijní instituce a pak se to vlastně také zahrnulo do širších oblastí, tak je to velice konkrétní a to prostě jsme, to jsme prostě viděli. Děkuji, paní Evi. Děkuji vám a e, velice děkuji za vaše úvodní příspěvky, za odpovědi na naše dotazy a obecně za práci, kterou vede vaše organizace v celé řadě oblastí. Myslím teď především na e, ty endokrinní per, e, perturbátory, a e, další věci. Z mého pohledu všechno to, co děláte, je nesmírně závažné a v důsledku toho vám také chci poděkovat za to, že se zúčastňujete práce tohoto vyšetřovacího e, výboru, této vyšetřovací komise. Co mi připadá velice znepokojující jako e, pro mne evropskou občanku, je skutečnost, že kromě kontaktů, které se vedou prostě běžným obvyklým způsobem uvnitř organizací e, v rámci například e, registru transparentnosti, což je nástroj, který si parlament e, vytvořil, ale který má podle mého názoru řadu omezení. A mimochodem, tady bych se vás mohla zeptat, co si o ně myslíte. Ale co mě dělá ještě větší starosti, je skutečnost, že tady dochází ke kontaktům a interakcím s automobilovým sektorem takzvaně e, z technického e, hlediska. A vy nám tedy říkáte, že to je poměrně velmi obvyklé, aby automobilový sektor přicházel e, s určitými vstupy, který, které se zahalují do technické expertízy, kterou údajně komise sama nemůže vést. Tohle by se dalo vyřešit, ale otázka, kterou kladu, je následující. Konstatovali jste v posledních několika letech, že evropské instituce eh, eh, jsou otevřené, že vnímají pozitivně eh, určitá opatření, která jste navrhli s cílem situaci zlepšit. A nebo jsou instituce vůči vašim návrhům úplně uzavřené? To je má první otázka. Děkuji. K tomu registru transparentnosti, tak to tedy samozřejmě je obrovský krok ku předu, ale ve své stávající podobě to prostě není zrovna ten nástroj eh, úplně ideální. Naštěstí budou eh, v průběhu letošního roku ještě další eh, jednání o zlepšení toho registru, tak tolik alespoň slíbil předseda Juncker a bude to povinné, to znamená, že všichni ti, kteří lobují, eh, budou muset poskytnout eh, informace, eh, zveřejnit se, a pak je tady otázka e, spolehlivosti těch informací a aktuálnosti těch informací, protože hodně těch informací, které teď můžete v registru transparentnosti e, nalézt, bohužel nesplňuje ani jedno z těchto kritérií. A e, řada těch údajů je už prostě zastaralých. A to samozřejmě také platí pro registr transparentnosti Komise pro automobilový sektor. Takže my doufáme, že se se věci budou moci zlepšit a že se my všichni eh, dostaneme do situace, kdy budeme mít přístup k spolehlivým a aktuálním údajům. Druhá otázka se týkala kontaktů mezi eh, úředníky komise a eh, průmyslovým odvětvím. A tady samozřejmě si myslíme, že je zapotřebí, aby ta pravidla byla jasnější, aby ten přístup byl formálnější, eh, upřesněnější a aby eh, také úředníci komise byli chráněni před tlakem lobbystů. A eh, myslíme si také, že by bylo dobré zavést takový time out, kdy prostě všichni eh, už byli vyslechnuti, veškerá expertíza je k dispozici, tak by tady asi měla být možná tato možnost pro, evropské, eh, pro Evropskou komisi a její úředníky, aby měli ten prostor v roce 2014, eh, či na konci roku 2013 a počátku roku 2014 se tehdejší komisař Barnier rozhodl, že v určité věci, za kterou byl odpovědný, eh, vyhlásí tříměsíční embargo na veškeré schůzky a že tedy bude eh, prostor pro práci. To bylo v době, kdy vlastně tehdy už všechny zúčastněné strany byly vyslechnuty, veškerá expertíza byla k dispozici a komisař Barnier tehdy eh, vyhlásil eh, tříměsíční time-out eh, a to by se možná mohlo používat i do budoucna. Děkuji, to je první kolo tedy u konce, první kolo otázek a odpovědí a další kolo právě začíná paní Grafin je, Stumlstein je na řadě. Děkuji. My jsme hodně hovořili o Evropské komisi já děkuji za odpovědi a také za všechny ty zajímavé otázky ohledně nejlepších možných postupů, transparentnosti a tak dále. Ale ráda bych eh, se ještě vrátila k té otázce legislativy eh, a legislativy, která je relevantní eh, k vůči emisím NOx. Vidíte tady nějaké nedostatky v evropských institucích? Vidíte-li je, jaké jsou a jak byste je specifikovali? já tady vidím nedostatky zcela určitě, ale musíme zdůraznit, že jako organizace se, zúčast, se soustředujeme na evropskou úrovni, ale toto je eh, právě eh, problém, který se do, eh, týká nejenom evropské úrovně, ale i národních or, or, úrovně. A já musím říct, že tady prostě Eh, se právě v důsledku práce lobbystů oslabily ty právní normy ohledně emisí eh, NOx a CO Dvě, takže my bychom opravdu asi potřebovali posílit expertízu v Evropské komisi a izolovat by bylo nutno ten politický proces od eh, vlivu lobbystů. Máme v tomto směru nějaké návrhy, takže jsou tady nedostatky, nedostatky jak technického, tak politického rázu, protože si myslíme, že otázka expertízy a toho, jak s ní eh, komise eh, zachází, jak za ní spoléhá, to je vždycky otázka politického rozhodnutí. Víme, jak to například funguje ve Spojených státech. V EPA se vlastně e, věci vyvíjely odlišně, na rozdíl od Unie a je třeba vyslat jasný politický signál tak, aby tady prostě existovaly e, právní normy, které by byly solidní, robustní a které by byly v zájmu všech občanů Evropské unie. Eh, you say that you have... Eh, hmm, říkáte, že máte konkrétní návrhy, tak ty nás samozřejmě zajímají. Ano, výborně. Jak jsem říkal, já pracuji na tématu odborných eh, skupinách a je zde klíčová otázka, jak zajistit, aby zde byli zastoupeni odborníci z průmyslu, zvláště tehdy, když komise nemá interní expertizu. Například EARC C, americká instituce pro výzkum rakoviny, měla velký eh, problém eh, z hlediska konfliktu. Zájmu a proto měly dvě úrovně expertní, expertní skupin. V té první eh, ti, kdo neměli ten konflikt zájmu a měli různá hlasovací zpráva a zodpovědnost. A pak tam byly v druhé vrstvě ti, kdo měli nějaké konkrétní ekonomické zájmy. A tímto dvoustupňovým systémem měli možnost si zvát odborníky, když to bylo potřebné, ale aniž by tam docházelo k nějakým takovým konfliktům a mohli vystupovat ve veřejném zájmu a um, bylo možné si tedy vyslechnout a získat expertízu, ale nebylo to vlastně ovlivněné uh, ekonomickými zájmy. Paní Bonefoa? Děkuji. Když tak čtu ty odpovědi, vaše odpovědi na dotazník, tak je evidentní, že špatná zpráva uvnitř komise je prostě faktem. Nedostatek transparentnosti, odpovědi po lhůtě a tak dále. Myslíte si, že to je chtěné či nikoliv? A máte nějaká fakta, která by umožnila tuto situaci nějakým způsobem rozseknout? To je můj první dotaz. Um, well, it's impossible for us to, to... No, my nejsme schopni posoudit, jestli to bylo umyslně, nebo jestli to prostě odráží určitý pracovní postup kde prostě nepanuje dostatečná eh, dělost a interní dohled v rámci instituce a eh, obavy eh, z toho obcházení legislativy, tak to pak znamená, že zdá se, že v DigiGrow asi není úplně implementován ten etický kodex. A možná je to dáno určitou tradicí nebo zvyklostí v té části eh, komise, kde nepanuje tak obrovské odhodlání v otázce transparentnosti a eh, ochrany rozhodovacího postupu od eh, špatného vlivu. Já myslím, že to je spíš prostě, že se to tam tak zaběhalo a že to je dáno tím. Ve vaší odpovědi na otázku číslo čtyři, tady bych také eh, ráda měla více podrobností, ale vy jste už začali s odpovědí a je to poměrně zajímavé vidět třeba, že dopad eh, hospodářských subjektů znamenal, že se změnily teploty, že tady prostě došlo k zrušení eh, Eh, určitých testů eh, vysoké rychlosti. Tady prostě jste uvedli určité příklady a bylo by velice užitečné, protože naznačujete, že máte další velmi přesné konkrétní příklady, eh, kdybychom je dostali. Hodně se tady hovoří o Volkswagenu, ale ne o dalších výrobcích. A já se ptám, zdali ostatní automobiloví výrobci se také zúčastnili rozhodnutí konkrétně toho posledního ohledně CTVM. Co se týče těch dopadů, já si myslím, že to jsme to dosáhli tím, že jsme dosa- e, eh, porovnali dokumenty ACA a a finálními dopady. Je těžké určit Toto setkání vedlo k těmto výsledkům, ale přece jenom je vidět, že došlo k určitému oslabení textů nebo odstranění určitých záležitostí, týkalo se to e, rychlosti a dalších věcí. Mám zde kompletní seznam, který vám můžu předat ale potom je zde i budoucí balíček RDE a že se tam možná určité věci vrátí. Záleží také na tlaku, který zejde z tohoto výboru a ze strany občanské společnosti, kdy možná komise a automobilový průmysl bude mít pocit, že musí ustoupit. A chci říct, že toto není problém Volkswagenu, ale obecně automobilového průmyslu. Viděli jsme výrazně lobbying Fordu, BMW, Daimlera a ten eh, námi publikovaný dokument eh, to rozvádí detailně, ale němečtí výrobci aut jsou tam ti největší, je třeba přiznat, ale je to vlastně věc, která je v celém odvětví automobilového průmyslu, je to určité koordinované evropské úsilí. Děkuji, pan Šulc. Děkuji. Já vám chci poděkovat, že jste sem dnes přišli a odpovídáte na naše otázky. Když dovolíte, abych se vrátil k té PowerPointové prezentaci ACEA, kterou vy jste tedy zveřejnili 16. března. A tam je tedy vidět, že Paul Greening z ACEA se sešel s panem Steinerem z komise. A pan Steininger není rozhodně známý tím, že by byl pro automobilový průmysl. Je to velice objektivní pracovník, alespoň tak ho hodnotím já. A takovéto zveřejnění může vést také k tomu, že to bude mít nějaké dopady. Například na toho pracovníka komise, že ten úředník třeba bude převeden na jiné místo nebo něco jiného. Není to vlastně i třeba takový negativní dopad takovéhoto zveřejnění mm, dokumentů. Třeba i v případě, že jsou lidé, kteří si myslí, že na komise jsou pracovníci, kteří jsou spíše nakloněni automobil průmyslu, když pak takový důležitý pracovník bude přeřazen na jinou pozici. Děkuji vám za otázku. Ten eh, dokument, ten zveřejněný eh, dokument, ten se týká tedy setkání těchto dvou zmiňovaných pánů ale není to jenom individuální záležitost jednoho člověka z komise. Asi to nebylo z jeho vlastní iniciativy, je to spíše obecnější problém v rámci DG Grow a jejich jednotky a týká se jejich vztahu s AC a toho neformálního jednání. Nešlo nám o pana Steiningera jako takového, šlo nám o eh, situa- sledování situace v Evropské komise a on nadále je eh, v tom zaměstnání v té funkci, v jaké byl, že tam žádné dopady na něj nebyly, ale my jsme publikovali dokument a bylo nezbytné tedy publikovat i jeho jméno, ale netýká se to jeho jako jednotlivce, ale poukazuje to na problém moci automobilového průmyslu, jeho těsného stavu s Evropskou komisí a i toho, jak se vlastně využívají členské státy k ovlivnění postupu v oblasti RDE na úrovni Evropské komise. Můžu ještě stručnou otázku? Přece jenom bych se ještě zeptal. Vaše odpověď na otázku číslo 3, kterou jsme kladli písemně. Já jsem inženýr, a neznám úplně detailně Němčinu nebo angličtinu, já jsem spíš doma v číslech. Můžete mi říct, co je to progresivní filantrop? Jak definujete progresivního filantropa? Filantrop je bohatý jedinec, který má nějaké ideály a chce podpořit dobré věci ve společnosti podle své vize a v tomto případě je to ta eh, naše eh, nadace, která poskytuje nám granty. Většinou to vzniká tak, že někdo eh, něco zdědí a umožňuje tedy vytvořit takovouto nadaci, nebo je to například několik členů rodiny, které založí svěřenecký fond, který potom uděluje granty. A tak je tomu i zde. Pan Ertoch. No, potuk. Děkuji. Děkuji vám, že jste sem přišli, to je dobře, že existujete. Myslím, že je dobře, že tomu rozpoutanému ne- neoliberalismu také nějakým způsobem čelíte, že se politická pravice snaží podkupovat vaši integritu, to je pochopitelné, ale držíme vám palce, pracujte dále. My jsme nedávno měli zajímavé slyšení s JRC, společným výzkumným střediskem Evropské komise a zástupkyně tohoto centra podle toho, jak se jí to zrovna hodilo, prezentovala JRC buď jako nezávislé středisko, anebo jako oddělení striktně vázané úkoly z komise. A mě by, se, mě by zajímalo, setkali jste se s eh, přímým či nepřímým lobistickým vlivem eh, Evropské komise na JRC a dovedete si představit, že JRC není zase tak nezávislé, jak o sobě tvrdí? Ano, ERC se objevuje v některých těch dokumentech, které jsme obdrželi, protože je to zapojené do toho postupu, zvláště ta pracovní skupina pro New Boundary Conditions, takže oni mají politický mandát od Evropské komisy, ale to neznamená, že by nespolupracovali úzce i s průmyslem. Například já pracuji na klimatických otázkách a například v oblasti frackingu, kde 70 výzkumníků jsou vlastně nakloněni frackingu. Otázka nezávislosti. No, záleží na tom, odkud berou peníze. Takže jde o to, že peníze nepřicházejí z oblasti průmyslu a jaký mají politický mandát od Evropské komise. Na no, to je třeba se podívat a jak politicky používá JRC informace, které má. My v budoucnu plánujeme to více analyzovat, rád se podělím o naše výsledky, ale e, zatím tady k tomu nechci nic říkat, protože to ještě neproběhla ta analýza. Děkuji, já bych položil ještě jinou otázku. Momentálně se hovoří o novelizaci eh, nařízení o homologaci. Jsou to tedy pravidla pro nová vozidla a jejich schvalování pro evropský trh. Vy jistě tuto diskusi taky sledujete. Jak by mělo podle vás vypadat schvalování typu a dohled nad trhem, aby se ty takzvané nejistoty a zadní vrátka překlenula? tak eh, bohužel na to se také teprve chystáme, zvláště na ovlivňování na vnitrostátní úrovni, protože se to zdá být vnitrostátní záležitost, ale jsme také v kontaktu s, eh, s organizacemi, které to řeší. Takže jistě a tak je se zabývá hlavně tou vnitrostátní úrovní Ale není to záležitost, která by byla buď na straně komise nebo vnitrostátních vlád, musí se to řešit na obou úrovních. Z toho, jak sleduje to, co se děje, tak zdá, že se zde komise poučila v oblasti zacházení s eh, automobilovým průmyslem transparentnosti. To by se mělo také tedy aplikovat v otázce schvalování typu, protože zde je opravdu důležitá transparentnost, ne- nezávislost a není jisté, zda tu skutečně je. Děkuji a není pan Henkel. Děkuji vám, vy jste opakovaně zmiňovali podle vašeho velké množství eh, lobbystů za eh, automobilového průmyslu, kteří jsou eh, v kontaktu s komisí, ale to je největší průmyslové odvětví na tomto kontinentě, je to jedno z mála odvětví, kde jsme v čele. A, takže možná Není to eh, překvapivé, že je v automobilovém průmyslu více aktérů než například zástupců textilního průmyslu. Ano, jistě je to významný zaměstnavatel, významně se podílí na HDP Evropy, ale jenom v několika málo rukou. Když se podíváte, kolik je tam aktérů, tak to číslo je velice nízké, když to porovnáte s jinými odvětvími, takže ta diverzita je tam velice omezená. Já si myslím, že není překvapující, že je tam mnoho nebo více setkání s průmyslem automobilovým. Netvrdil bychom, že jich je více než s jinými, ale jde o tu míru přístupu, kterou mají do všech stupňů tvorby politik, od odborných skupin až po celou tu komitologii. Takže jsou významný politický hráč a potom je zde také otázka těch regulatorních orgánů a regulovaných. A jde o to, aby podpora automobilového průmyslu nepodkopala další zájmy EU. No, já jsem prostě jenom zvědavý. Vy se zabýváte korporacemi a lobbysty a například eh, členové odborových svazů, kteří lobují na straně komise, nebo Deutsche Umwelthilfe, která zde před chvílí vystoupila, je podle vašeho názoru také lobbystická organizace? Ano, my jsme také lobistická organizace. Každý, kdo v nějakým způsobem vyvíjí vliv na tvorbu politiky, by se měl chápat jako lobista, měl by být veden v rejstříku transparentnosti. Takže my vycházíme z rejstříku transparentnosti. Ano, jistě máte pravdu, že vy jste také lobistická organizace. A poslední otázka. Z celé řady otázek vyplývá, že jak si je zde příliš mnoho lidí z automobilového průmyslu, kteří se příliš často setkávají s lidmi komise. Není možné, že by to bylo i tak, že bychom mohli kritizovat lidi z komise za to, že se nesetkávají s ekvivalentním množstvím jiných eh, lobbystických skupin, například skupina lobbystů z oblasti životního prostředí? Já si myslím, tam je třeba pohlednout dva klíčové prvky. Za prvé, nerovnost zdrojů. Volkswagen před krizí měli čistý zisk více než 10 miliard pro akcionáře a například TNI má rozpočet 3 až 4 miliony, takže je zde rozdíl ve zdrojích. Vidíme to v počtu lobbystů zde. Je zde obrovská nerovnováha. Nejde o to jenom jako nějakou vy, vyváženost, aby stejný počet občanské společnosti zde byl jako eh, zástupců automobilového průmyslu. Potřebujeme nezávislou expertizu, na kterou se můžeme spolehnout. Když jde tedy o ten jejich eh, vliv eh, automobilového průmyslu, nejde jenom o to vyrovnat vstupy, ale i množství dostupné eh, expertizy. Děkuji, pan Dánc. Ano, vy jste hovořil o komitologii a jde tedy o to, že i národní experti se účastní tohoto procesu. Co o nich víme? Co si myslíte o celém procesu, jak ho lze zlepšit? Samozřejmě jde o to, abychom zlepšili transparentnost. A také, aby toto bylo předmětem zájmu veřejnosti. Takže komitologie je taková černá schránka, protože my nevíme, o čem se diskutuje, určité dokumenty máme, ale je to jedna z nejchaotičtějších věcí eh, v Bruselu. Tímto budeme se také ještě zabývat. TSMP bylo ještě velice důležité v souvislosti RDE a také se dělala eh, přes, přeskum eh, vlivu a ze strany automobilového průmyslu a například TC MV, tam byl velký tlak a také potřebujeme mít transparentnost o rozhodnutí, která tam padají a tak, aby všichni mohli být odpovědní. Takže my musíme zaprvé zabezpečit transparentnost, ale na druhé straně musí existovat předpisy, které se musí dodržovat. Existuje jeden členský stát, který více se řídí zájmy průmyslu než například jiní? My nejsme součástí ani RDE, ani TCMV, ale vidíme, že je tady velké zaměření na střední a východní Evropu a také komentáře k RDE jsou komentovány zeměmi, jako je Maďarsko a Česká republika a také Itálie prezentuje své postoje ve faktorech konformity. Oni nechtěli nižší eh, faktor konformity než tři pro rok 2017 a také Španělsko hodně blokovalo již tradičně. Ale já si myslím, že tady opravdu musíme vidět eh, vyváženost eh, sil, tak často bývají, bývá to tak, že země kritizují Brusel, ale pak také musíme vidět, jakým způsobem se provádí komitologie. Pan Salini, kolegyně se ptala zcela konkrétně a já bych tuto otázku chtěl ještě jednou přeformulovat a to se týká působnosti vaší organizace a chtěl bych to propojit s naším výborem. Náš výbor má za úkol prověřovat, zdali lze také kritizovat evropské instituce. Vy jste odhalili nedostatky a odhalili jste nedostatky v institucionálním rámci EU e, u emisí anebo jste odhalili konkrétní defekty u jednotlivých členských států, například u dohledu na trhem a také kontroly emisí prosím odpověď ke konkrétním nedostatkům a prosím eh, nevysvětlujte mi, jak nastávají tyto nedostatky. Můžete mi konkrétně tedy odpovědět? A třetí část otázky je následující. Znáte podvodné praktiky, výrobců automobilů, což by bylo například falšování výsledků zkoušek. Eh, existují nějaké případy, eh, ještě z podzimu roku 2015. Takže mě by zajímaly podvodné praktiky před tímto datem. Chci ještě jednou zdůraznit, že my nejsme zkušební organizací, ale zkušební organizace dělají tyto testy sami. Ano, tuto reakci chápu a je také správná. Ale vy jste již několikrát řekli, že nejste odbornou organizací v této oblasti a pak tady vzniká otázka charakteru je vaší organizace. A někdy se tedy dostáváte do nepohodlné situace. Prosím, zodpověděte na tuto otázku. Takže vy se můžete podívat na naší stránky, kde jsou uvedeny určité eh, mezery. Vy jste chtěl písemnou otázku, tak prosím, my toto dáme na webovou stránku. A jak se odhalí odbodné praktiky? Je třeba eh, testovat auta a my se zaměřujeme především na lobbying a na zprávu. A to, co my vidíme, je spíše institucionalizované zapojení eh, automobilového průmyslu na změkčení norem. A my můžeme například říci, že máme důkazy, eh, na to, že nejsou splňovány normy na Euro 6, ale nemůžeme říci, jakým způsobem k tomu dochází, to je technická záležitost. Eh, pan Gezi, děkuji vám. Paní předsedkyně, děkuji vám za vaše odpovědi. Já chci vycházet z vašich písemných odpovědí. Tam také kritizujete přílišný průmysl automobilového průmyslu na legislativní proces Bruselu a snažíte se tady také uvádět čísla. Například uvádíte, že automobilový průmysl má největší náklady na lobbysty a tito lobbysté se snaží ve velké míře ovlivňovat bruselskou politiku a vy tady píšete, že Volkswagen má 43 lobbystů, ale ve skutečnosti má eh, Volkswagen 4 lobbysty a ostatní jsou pracovníci, kteří pracují na ostatních tématech v rámci koncertu. Já se chci zeptat, zdali rozlišujete lobbysty a ostatní experty, kteří pracují na automobilových tématech? informace Volkswagenu je taková, co zapsali do rejstříku lobbystů. A tento rejstřík je dobrovolný, není monitorován, takže jestliže tato informace není správná, pak my vycházíme z toho, co tam je napsáno. Volkswagen napsal, že je to 43 lobbystů přes milio, 3 miliony eh, výdajů na lobbysty a také má přímo lobbysty jako takové, ale pak i experti mají za úkol zajisté lobovat takže eh, tady v, Lo, v Bruselu jsou to pouze čtyři lobbyste a vy tady nepracujete s spravedlivě a také e, e, rovnovážně. A já tedy vidím, že my tady pracujete s nepřesností 90%. A já tady nemohu věřit tomu, co vy tady říkáte, protože rozdíl mezi 4 a 43 je velmi značný. Musím zopakovat, že toto jsou, jsou informace, aby, eh, které vy, mm, jsme vydali z registru lobbystů. My sami bojujeme za to, aby ten registr byl přesnější. A definice lobbystů eh, v tomto registru je jako sil, které se snaží eh, ovlivňovat politiku. Pokud tedy 43 lobbystů je uvedeno u Volkswagenu, tak tak eh, prostě to tak Volkswagen sám eh, vidí. Eh, takže to je možná širší téma, které je třeba probrat i s Volkswagenem, co vnímá jako lobbysty, takže ta informace tam se může samozřejmě změnit, ale mohou ji změnit oni, pokud si myslí, že to ne, nevyplývá ze skutečnosti, ale my jsme prostě vycházeli z toho, co je v registru a a je to prostě vyjádření určitého poměru sil. A zase nezáleží eh, až tak, jestli jsou ti lidé založeni eh, v tom registru, či jsou odjinut. Prosím, paní kolegyně, děkuji. Jestli jsem tomu dobře porozuměla, tak podle vašich odhadů automobiloví výrobci v roce 2014 vydali víc jak 18 milionů eur za lobování v Bruselu. Vy to tady říkáte, Volkswagen eh, má neméně než 43 lobbystů. Víte, kolik eh, evropských úředníků bude povoláno, aby Eh, zajistilo implementaci legislativy o eh, zamezení úniku eh, emisí. Já, vy to asi nevíte, já jsem si to spočítala, je to dohromady celých šest osob. Únik emisí z automobilových vozidel a co americká agentura pro ochranu životního prostředí. Tam pracuje 44 osob. Takže pokud šest osob má na starosti 500 milionů spotřebitelů, zdá se vám to dost? Není to důvod, proč Evropská komise tolik eh, vlastně spoléhá na expertízu těch výrobců samotných, eh, těch já si myslím, že to je úplně, úplně přesné. Nedostatek kapacity v Evropské komisi, ale co se s tím e, bude dělat? Vy samozřejmě potřebujete e, přijímat zákony, potřebujete expertízu a prostě, e, co se automobilového průmyslu týče, tak ta expertíza je tam. Takže pokud se nesoustředíte na zvýšení vnitřní expertízy komise, no tak se nic nevyřeší automobilový průmysl prostě funguje takhle. My víme a máme k tomu svědectví, že automobilový průmysl dlouhodobě bojuje za snížení těch eh, limitů, za změkčení těch právních noreb. A samozřejmě my potřebujeme, eh, a Evropská komise potřebuje, nezávislý a kvalitní typ expertízy. Ale bude to dlouhý proces. Mám vám ještě druhou otázku. Vy jste tady řekli eh, něco o 13 schůzkách eh, mezi DG Grow v loňském roce a automobilovým průmyslem a také zdůrazňujete, že tam nejsou žádné zápisy. Já prostě nechápu určitou věc proč tam není ta transparentnost, proč tam nejsou ty zápisy. Já to prostě, já tomu nerozumím. Evropská komise má svá pravidla, eh, má určité kroky, které musí být respektovány a pokud se to neděje, tak je na ně třeba vyvinout tlak, eh, aby řekli proč eh, komise jasně uznává, že tady jsou rizika spojená s interakcemi s lobbysty a DG Grow musí být požádáno o e, sdělení, jak implementuje pravidla, která jsou stanovena, jaké postupy, jaké záruky e, jsou tady v platnosti, aby prostě e, tato setkání nevyústila v neoprávněné e, e, tlaky. Takže děkuji za odpovědi. To je konec první poloviny našeho dnešního jednání. Děkujeme oběma panelistům za odpovědi na otázky. Nepochybně to dá vzniknout řadě dalších dotazů, až e, se setkáme s úředníky komise. Nedostatek Eh, pracovníků v komisi je určitě velkým problém. Lidé se eh, mě ptají, proč mám tři asistenty. Já jsem socioložka a eh, uvědomuji si, že prostě určité oblasti neznám a že potřebuji dobrou expertízu. A podobně je tomu i v Evropské komisi. A já už teď mohu jenom popřát všem dobrou chuť a uvidíme se opět v 15 hodin v tomto sále.